Uh, uh, Dámy a pánové, přeji vám všem krásné odpoledne. A mám velkou radost, že mezi námi mohu přivítat Vincenta van Quickenborna, belgického ministra pro podnikání a zjednodušení. To je nádherný titul. Já myslím, že ministra pro zjednodušování jsme tady ještě neměli. A to nás podle mě také velmi zajímá. Nicméně nejprve bych rád formálně zahájil dnešní odpolední zasedání. Máte před sebou program a proto formálně žádám o schválení pořadu jednání. Dobře, děkuji. A také bych vám rád řekl, že toto zasedání se vysílá na internetu, takže bych vám chtěl připomenout, že vás zabírá kamera u mikrofonu po vaší pravici. Takže když smáčknete tlačítko tohoto mikrofonu, automaticky se objevíte na celosvětové internetové síti, když budete mluvit. Nicméně je to pro nás velká podsta, že na tomto prvním zasedání na začátku belgického předsednictví si můžeme vyslechnout Vincenta van Quickenborna o programu belgického předsednictví pro oblast vnitřního trhu. A ti z vás, kteří viděli nesmírně užitečnou strategii, kterou belgické předsednictví rozeslalo, budou vědět, že konkurenceschopnost a otázky vnitřního trhu zaujímají významné místo v jejich programu a to je pro nás podle mě velmi dobré. A proto nyní požádám pana ministra, aby nám něco řekl k těm věcem, na kterých bychom podle něj měli pracovat. A myslím, že už jsme také viděli, že belgické předsednictví začalo velice živě koncertem u Evropského parlamentu. Někteří poslanci tam určitě byli. Doufám, že budeme mít ještě další příležitost bavit se s vámi i jindy. A bez dalšího nyní předávám slovo vám a potom si vyslechneme otázky kolegů. Mnohokrát děkuji, že jste přišel. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Vážení poslanci, rád bych vám poděkoval za to, že jste mi dali tuto příležitost hned na začátku belgického předsednictví seznámit vás s mými prioritami pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Předseda vašeho výboru už mluvil o tom, že v našem akčním programu na dalších šest měsíců máme stanoveny velice jasné cíle pro vnitřní trh a pro ochranu spotřebitele. A já se ve svém vystoupení zmíním o šesti otázkách, Tři z nich považuji za zvlášť důležité. První z nich je samozřejmě další prohloubení vnitřního trhu. Druhou důležitou záležitostí je ochrana spotřebitele a příslušná směrnice. A třetí je směrnice o opožděných platbách. A tomu se váš výbor hodně věnoval. Začnu na začátku, Nejdůležitějším prvkem je další prohlubování vnitřního trhu. Já myslím, že hospodářská a finanční krize z nedávné doby předvedla, jaké nedostatky, zásadní nedostatky máme v evropském modelu. A pokud chceme v budoucnu uchovat stejnou životní úroveň pro naše občany, budeme muset usilovat o nějaké nové hospodářské modely – aby to vedlo k udržitelnějšímu hospodářskému růstu. A to si vyžádá především reformy v jednotlivých členských státech, ale i v Evropské unii jako takové. Ta se bude muset chopit iniciativy a zajistit, že bude schopná směřovat k vyššímu hospodářskému růstu. A společně s vámi bych se rád zamyslel nad historií. Podívejme se na rok 2002, pardon, 1992. Pod vedením Žaka Delora v době, kdy jsme neměli hospodářský růst, jsme začali budovat vnitřní trh. Následovalo dynamičtější, optimističtější období, kdy jsme víc věřili v budování Evropy. Ale já myslím, pane předsedo, vážení poslanci, že přišel čas, abychom do toho celého procesu vdechli další dynamiku. Z historického hlediska to bylo možná trošku jiné, ale teď máme pořád ještě ten problém, že Evropa zaostává, pokud je hospodářský růst nebo vyhlídky na hospodářský růst ve vztahu k dalším kontinentům. Vidíme, že v ostatních kontinentech ve světě, v Asii, v Jižní Americe, probíhá hospodářský růst a na to můžeme polížet jen se závistí. Naší výhodou je to, že profesor Monty, bývalý komisař, zpracoval vynikající studii, ve které se věnuje třema otázkám. Za prvé, únavy z integrace. Únava z integrace. Lidem se nechce dál zacházet do prohlubování Evropy a vnitřního trhu, ale současně jsou tady hmatatelné příležitosti, které nám umožní překonat překážky, překážky při dokončování vnitřního trhu. A on také navrhuje konkrétní řešení. A dnes podle mě nový institucionální kontext v Evropě, a tím mám na mysli Lisabonskou smlouvu, a pravomoci, které tak dostáváte vy v parlamentu, znamenají, že v této sněmovně, v tomto výboru za belgického předsednictví Evropské unie musíme zajistit, že zpráva profesora Mária Montyho bude převedena do konkrétních kroků. Bude to program změn. Komisař Barnier oznámil, že koncem roku předloží návrh toho, co nazývá aktem pro vnitřní trh. A to je velice podstatné, pane předsedo. Odkaz na, tuto, na tento program najde také ve zprávě pana Grega z tohoto výboru. Tento akt o jednotném trhu, akt o vnitřním trhu je ambiciozní projekt, přičemž konkrétní opatření nám umožní zajistit, že občané, spotřebitelé, a podnikatelské kruhy uvidí skutečnou změnu. A komisař Barnier chce zajistit, že v roce 2011 a 2012 připravíme 30 konkrétních akčních bodů, o kterých budeme debatovat v radě před prosincovou radou a v roce 2012 v návaznosti na důležitou iniciativu Žaka Delora budeme snad mít možnost uvidět, že jsme opravdu pokročili ku předu. Pane předsedo, také bych rád konkrétně odkázal na význam inovace v kontextu vnitřního trhu. A tady můžete udělat tři důležité věci. První se týká standardizace. Já vím, že váš předseda má zvlášť velký zájem o standardizaci. Technologie dnes postupuje předu tak rychle, že postupy, kterými se standardizace v Evropě řídí, skutečně zaostávají. Nejsme schopni držet krok s technologickým vývojem po celém světě. Ale přitom je to nutné, pokud si chceme zachovat konkurenceschopnost. Další otázkou je otázka patentů. Minulý týden ve výboru pro právní záležitosti ve Štrasburku jsem měl kolegové příležitost mluvit o významu evropského patentu. Evropský patent by nás měl vybavit k tomu, abychom našli mnohem levnější způsob, jak by vynálezcům mohl plnout prospěch z jejich vynálezů. A já jsem si jistý, že evropskému patentu přikládáte velký význam i vy. Za třetí, pane předsedo, potřebujeme vstřícnější přístup k inovacím. Potřebujeme rámec, ve kterém se nebudeme zabývat jen cenou, ale také kvalitou inovace. Inovace je možné dosáhnout právě díky takovému přístupu. 14. července v Bruselu, pardon, září v Bruselu budeme organizovat seminář od poznatků ke konkurenceschopnosti. A právě těmito otázkami se tam budeme zabývat. To bylo tedy to první téma. A já jsem si nezvolil vnitřní trh jen náhodou, pane předsedo. Já jsem přesvědčený o tom, že mezi různými politickými frakcemi a členskými státy klademe důraz na různé věci, ale já myslím, že vnitřní trh je něco, do čeho musíme vdechnout nový vzduch, protože já myslím, že pro obyvatele Evropy je to ten nejlepší odrazový můstek do budoucna. A za druhé rád bych se zmínil o směrnici na ochranu práv spotřebitele. Já si uvědomuji, že mnoho práce bylo vykonáno zde v parlamentu, panem Švábem, vaším zpravodajem a také stínovými zpravodaji. Vím, že tento výbor velice tvrdě a intenzivně pracuje na směrnici o spotřebitelských právech rada tomu věnovala už de facto 43 pracovní zasedání. A proč je to tak důležité? Proto, že práva spotřebitelů by měla být vlastně v srdci toho, čím by měl být společný trh. Je to, jestliže máme tady na jedné straně podniky, na druhé straně spotřebitele, tak eh, právě tato směrnice Eh, je tím, co v Evropě potřebujeme. A my se budeme snažit eh, pokročit dále v této problematice. Paní eh, komisařka Redingová velice klade důraz na tuto směrnici a je to vlastně takový začátek maximální harmonizace. Já vím, že tradice a vize 27 členských zemí se v různých oblastech rozcházejí je to, jak říkám, dáno okolnostmi a tradicemi, ale eh, my jako předsednictví musíme najít pragmatický způsob, jak projít touto směrnicí po kapitolách, po článcích, tak, aby z toho byl přínos pro spotřebitele. Já vím, že eh, to je ambiciozní a my musíme být ambiciozní. Chceme zajistit to, aby 10. Eh, prosince, až se sejde eh, rada, tedy summit rady, tak eh, abychom měli co prokázat, jaké výsledky. A já věřím, že tedy váš výbor na tom bude pracovat intenzivně také, no, abychom potom měli co předat následujícímu maďarskému předsednictví. No a pokud se týče naší práce na eh, této spotřebitelské směrnici budeme muset také eh, uvažovat o tom, jakým eh, způsobem chránit spotřebitele. A 22.9. pardon, 22.9. budeme mít spolu s komisařem Dalím tedy organizovat Den ochrany spotřebitelů. Bude to zde v Bruselu a mm, to je bude taková příležitost, eh, jak se budeme moci eh, zblížit tedy ze strany rady a ze strany příslušných oddělení komise. Eh, v Evropě je mnoho spotřebitelů, kteří čelí různým problémům, protože v různých členských zemích dochází k různému způsobu eh, dalšího vývoje a my tady budeme potřebovat trošku lepší komunikaci, abychom byli více v obraze. A pokud se týče třetího bodu našeho předsednictví, tak eh, v této oblasti se bude týkat spožděných pladeb. Eh, víme, že finanční a ekonomická krize způsobila problémy a potíže mnoha firmám, ale podle Evropského platebního indexu 2010 celkový objem spožděných plateb je 300 miliard eur. A problémy to tedy samozřejmě působí hlavně těm menším a středním podnikům. A tady já vám musím říct, že práce prováděná zde ve výboru IMCO a také eh, vaším zpravodajem, vaším zpravodají, Van de private bedrijven om eh, niet alleen... Eh, to se týká tedy, jak říkám, eh, firem, ale také úřadu a, a je třeba vytvořit prostředí, kde se budou uplatňovat také zásady a pochopitelně i postihy. Eh, jakmile budeme vědět, jaká je pozice Evropského parlamentu, chtěli bychom jako eh, předsednictví si vyžádat od rady mandát k tomu, abychom mohli s vámi zahájit trialog, tak, abychom do konce roku měli na stole dohodnutou určitou alternativu. Eh, samozřejmě je to velký objem práce, Eh, je třeba sladit zájmy soukromého a veřejného sektoru. No, je toho prostě mnoho, ale já si myslím, že eh, už eh, za předchozího předsednictví se mnoho událo a já si myslím, že celkově je atmosféra taková, že je zde poptávka, že bychom skutečně mohli za několik málo měsíců najít nějaké řešení. Eh, Takže španělské předsednictví tady skutečně eh, udělalo kus práce a teď eh, v tom budeme muset pokračovat. Čili to jsou, myslím, ty hlavní body a já bych teď ještě se rád slušně zastavil u dalších eh, bodů. První věc, eh, technická harmonizace eh, stavebních materiálů, textilních vláken. Myslím, že tady by bylo možné dosáhnout dohod už za belgického předsednictví. Je to velice důležité, protože stavebnictví a také textilní průmysl jsou významnými prvky společného trhu. Eh, dále hazardní hry. Belgické předsednictví má eh, v plánu eh, sepsat zelenou knihu o hazardních hrách, tak aby bylo možné vygenerovat veřejnou debatu. A bude se to týkat zejména těch hazardních her, které se hrají online. No a další věc, eh, na kterou bych chtěl upozornit, je maloobchod. To je důležité pro všechny členské země. Asi víte, že nedávno, snad jsou dva týdny nebo tak nějak, eh, komise eh, zveřejnila dokument, který se právě týká silných a slabých stránek našeho maloobchodu. obchodu Samozřejmě, že bychom rádi zmiňujeme ty silné stránky, ale musíme se zabývat spíše těmi slabými. Eh, problém je tedy rozdíl v produktivitě mezi námi a Spojenými státy. My jsme tady bohužel pozadu. Eh, dále nemáme dostatečnou transparentnost u některých, eh, u některých produktů, kde jsou možná neoprávněně vysoké marže. No a pak je tady problém tržní dominance Opět eh, je to dáno tím, že eh, ty jednotlivé úrovně eh, v tom maloobchodním řetězci mají různou pozici. Další problém je vstup nových hráčů na tento trh. Samozřejmě tady to musíme nějak balancovat, poněvadž tam, kde je třeba malá konkurence, tak tam se to odráží ve vyšších spotřebitelských cenách. Takže eh, to všechno, k tomu všemu bychom se měli tedy vrátit toho 10. prosince na radě ministrů a předpokládám, že s výsledky. A já bych, eh, ještě než skončím, s dovolením zmínil dvě takové žádosti. Já eh, vím, že Eh, díky tomuto výboru 9. Eh, eh, listopadu letošního roku se bude konat fórum Fórum pro jednotný trh. A já bych skutečně velice rád pozval pana předsedu a samozřejmě všechny poslance, aby při té příležitosti pracovně navštívili Belgie, Belgii, tak abychom mohli se spolu zamyslet nad praktickými způsoby hledání spolupráce právě v oblastech společného trhu a ochrany spotřebitelů. Čili, jak vidíme, program belgického předsednictví je velice ambiciozní, ale daleko důležitější je, abychom eh, kvalitně spolupracovali s Evropským parlamentem a zejména s vaším výborem. Protože i váš výbor je velice ambiciozní. Takže my zde máme snad společnou ambici eh, prohloubit evropskou kooperaci, posílit ji a pokud to budete chtít, tak ve mně určitě budete mít spojence. Samozřejmě, že eh, je také důležité, aby byla plně respektována posílená role Evropského parlamentu a z tohoto důvodu já bych chtěl během následujících šesti měsíců být vám, europoslancům, k dispozici abychom mohli spolupracovat, abychom mohli hledat nové způsoby spolupráce, abychom samozřejmě také e, e, docílili výsledků. A na závěr bych ještě řekl, pane předsedo, že já samozřejmě velice rád budu odpovídat na otázky členů tohoto výboru. A nejenom pokud se týče těch šesti nebo kolika bodů, který jsem tady probral, ale samozřejmě v celé šíři problematiky, již se zabývá váš výbor. Děkuji vám. Uh, Mnohokrát děkuji, pane ministře, za vyčerpávající vystoupení a my máme velkou radost, že vidíme, že se těmto věcem už tolik věnujete. Máme také radost, že jste přesvědčený o tom, že jsou důležité. Já myslím, že to tento výbor skutečně vítá, protože náš výbor je ambiciozní a chce postoupit ku předu. A zvlášť velký zájem ve mně vyvolalo to, jaký význam přisuzujete novému maloobchodnímu sektoru, protože vás možná bude zajímat, že ve výboru už jsme se dohodli na tom, že připravíme zprávu z vlastního podnětu, což bude reakce na tento pracovní dokument komise. A já myslím, že z hlediska časového to asi krásně zapadne do diskuzí Rady o konkurenceschopnost 12. prosince. Já myslím, že do té doby už tu zprávu snad budeme mít. A to bude tedy další vklad, který vám budeme schopni poskytnout. A možná by bylo dobré, kdybyste pozvali našeho zpravodaje, aby vás seznámil s výsledky, pokud se to podaří včas, protože já myslím, že to nám pomůže. A také jsem měl tu čest, že jsem byl na poslední radě pro konkurenceschopnost. Vy jste tam, myslím, také byl. A mluvili jsme tam o naší zprávě o vnitřním trhu, to byla zpráva pana Grexe. A já myslím, že se teď zřejmě podaří, a i když to asi nebylo v původním pracovním programu, i když pan Barnier to tam chtěl mít, v říjnu bych chtěl hovořit i o té své myšlence na akt pro vnitřní trh a to samozřejmě pro vás bude také velká událost. abyste se do toho zapojili, abyste to v podstatě spustili. Já myslím, že ta akce 9. listopadu, a tady jsme velice vděční za to, že s námi chcete spolupracovat, ale já myslím, že ta akce z 9. listopadu by také mohla být takovým odrazovým můstkem pro ten akt pro vnitřní trh. Protože pokud všechno dopadne dobře z plány komise, tak to do sebe hezky zapadne. Takže já myslím, že obě nebo všechny tři instituce, pokud budeme spolupracovat za naším předsednictví, mohou věci dost ovlivnit. Dobře, tolik tedy na úvod z mé strany. A teď kolegové. Já vezvu hlavní řečníky ze čtyř politických skupin, které tady jsou, aby zahájili diskuzi, aby zahájili diskuzi a pak možná budete mít příležitost zareagovat. Takže v prvním kole to bude pan Šváb, pan Tarabelo za SAD, pan Rošfor, ano, je tady, a pan Trantafilidis, a pak paní Verniu, místo předsedkyně, pan Koride Campos a paní Weilerová. A pak se mohou přihlásit i další v dalších kolech. Takže začneme panem Švábem. Jako Děkuji, pane předsedající Pane ministře, já vám chci poděkovat za váš angažovaný přístup. Vy jste už eh, byl minulý týden ve Štrasburku, nyní jste na našem výboru a myslím si, že i v radě eh, máte před sebou velký kus práce, který vám zanechalo španělské předsednictví a my se těšíme, že belgické předsednictví bude úspěšné v tom smyslu, jaký jste sám poslal, že eh, Jacques Delors vlastně v 90. letech eh, zaměřil svou pozornost na určitou oblast a my se těšíme, že tento evropský duch eh, přispěje, eh, nebude naplněn a přispějete k tomu právě vy celou řadou témat. Eh, která jste zmínil a že eh, tedy posunete Evropu dále ku předu pro nás všechny a pro spotřebitele. Vy jste eh, zmínil celou řadu témat a já bych se rád zaměřil na dvě důležitá témata, která jsou právě na řadě. Mluvil jste o spožděných platbách. My jakožto Evropský parlament jsme viděli to nebezpečí poměrně brzy v tom smyslu, že nastane jaksi závod v radě dohodě v tom smyslu, kdo, eh, kdo získá jakou působnost, kdo získá působnost v které oblasti. Eh, my si myslíme, že je důležité zaměřit se na B2B eh, sektor a moje otázka zní, myslíte si, že vyjednávací mandát, na kterém se dohodla rada, skutečně bude takový, jak to zmíní určitě i paní kolegyně Vajlerová, vy jste říkal, že máte velký respekt před parlamentem a věříte tomu, že se opravdu dostaneme eh, dále v eh, této oblasti. A druhé téma, o kterém bych rád mluvil, to je otázka spod práv spotřebitelů. Vy jste mm, prohlásil, že do listopadu tohoto roku chcete předložit mm, úplný návrh. Já jsem mm, si to tady zapsal. Minulý týden se stínovým zpravodajem e, jsme se sešli ve Štrasburku a e, mluvili jsme o naší strategii, o našem postupu. A mm, došlo tam, měli jsme určité názorové rozdíly. E, vy víte, že já se zaměřuji hlavně na tu skutečnost, že ve smyslu tohoto aspektu společného trhu eh, chceme eh, dojít k cílenému sjednocování a ostatní věci, že chceme odsunout stranou. A mě by zajímalo, jak by belgické předsednictví e, vidělo e, otázku sjednocování ve směrnici. E, v radě už se diskutovalo také o, tom, o, témat, o tomto tématu a mě by zajímalo, o čem se mluvilo v radě o cí, z hlediska cíleného sjednocování a na druhé straně minimální harmonizace, tak jak by to si představovali jiní kolegové. Děkuji. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane Švábe. Pan Tarabelo. Pane ministře, vítáme vás v našem výboru a teď budu pokračovat francouzsky. Děkuji vám za to, že jste eh, představili priority vašeho předsednictví, eh, ty tři hlavní priority a některá další témata. Eh, těším se na program belgického předsednictví a vidíme, že hlavním mm, vaším cílem je prohloubení společného trhu. Je to důležité také pro mm, občany, pro zájmy občanů. Vy jste říkal, že eh, se také budete zaměřovat na služby v obecném zájmu, že tedy tuto iniciativu komise chcete eh, revidovat. Eh, nemyslíte si, že byste v této oblasti mohli být poněkud ambicioznější? Je to tady liberalizace například energetických trhů, telekomunikací a ty se ukázaly být vlastně neúspěchem z hlediska spotřebitelů, jednak co se týče cen a také co se týče průhlednosti faktury jsou v, v žádném případě nejsou, eh, nejsou transparentní. Eh, nemyslíte si tedy, pane ministře, že eh, mnoho spotřebitelů a spotřebitelských organizací si přejí, abyste tuto iniciativu nejen revidovali, ale abyste vypracovali také seznam pozitivních výsledků a seznam nevýhod, které z toho vyplynuly. V členských státech se mluví také o tom, že možnost výběru eh, by eh, měla být eh, také výsledkem snah o liberalizaci měla by být vypracována charta spotřebitelů v oblasti energetiky. A komise hm, při prezentaci energetického balíčku také slibovala, že v tomto smyslu něco podnikne, eh, eh, zejména v oblasti telekomunikací. Eh, pak tady máme tlak ze strany Evropského parlamentu, a mm, kdy spotřebitelé zjišťují, že jednání o roamingu by se podařilo zlepšit jenom díky tomu, eh, se podařilo zlepšit jenom díky eh, enormnímu tlaku z naší strany. Eh, nedalo by se více zatlačit na Evropskou komisi v tom smyslu, aby se tady zblížily ceny. Jsou tady obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji, pane Prál, pan Rošford. Děkuji. Pane ministře, eh, dovolte, abych vám poblahopřál. Mm, váš úvod ukázal, že opravdu jste se pustili ze všech sil do těchto témat. Eh, eh, předložil jste nám seznam důležitých bodů, které jsou důležité i pro nás. Já bych se rád vyjádřil v tom smyslu, že souhlasíme s jednotlivými kapitolami, do kterých se chcete pustit a i s vaším obecným přístupem. Samozřejmě je tady otázka, jak toto všechno prosadit. Myslím si, že jste zcela právem eh, stanovil eh, pořadí jednotlivých bodů, tak jak jste je stanovil. Já si myslím, že například eh, oživení jednotného vnitřního trhu je velmi důležité. Já mluvím radši o oživování, nežli o dokončování jednotného trhu. Je důležité nově znovu oživit ehm, jednotný trh. Také jste upozornil na důležité jsou souvislosti se zprávou pana Montyho. Eh, pan Monty, se kterým jsem se nedávno seznámil, předložil důležitou zprávu a myslím si, eh, že i on změnil svůj přístup v pozitivním slova smyslu. Pan Monty se každopádně eh, pokouší, pokusil říci, že on na základě své zkušenosti předkládá analýzu, ze které vyplývá, že E, není jednoduché prosadit to, čemu říkáme New Deal. E, jde o to, aby mezi jednotlivými členskými státy se našla, eh, naš, nalezla nějaká společná cesta ku předu. Je důležité eh, pro prosazení Montyho zprávy, eh, aby pro ní hlasovali členské státy, protože oni ji musí implementovat a musí s, potom s, s jejími prvky Eh, žít. Já jsem přesvědčený o tom, že eh, v každém případě eh, existuje, musí existovat celá řada, takový katalog návrhů, jak vylepšit společný vnitřní trh. Musíme se podívat ještě jednou na princip Montyho zprávy a jeho návrhy vlastně rozpracovat ještě dál v rámci legislativy. Například je tady otázka, zdali ta směrnice nebo ten právní akt pro vnitřní trh skutečně bude něčím, co eh, přesáhne eh, všeobecné principy, eh, nebo jestli to bude jenom něco, co vlastně už tady máme. Další věc, vy jste zdůraznil, že eh, směrnice o ochraně spotřebitele je důležitá, eh, v tom s vámi souhlasíme a doufáme, že náš zpravodaj pan Šváb během belgického předsednictví eh, bude moci učinit rozhodující krok ku předu. Už tady máme první náznaky kompromisu či dohody ze strany komise. V programu belgického předsednictví Eh, mám takový dojem, že celý ten program, který byl eh, oznámen vlastně v souladu s tím, o čem jste mluvil vy. Mm, musíme se snažit ehm, aby došlo ke zvýšení ochrany spotřebitele. Mně se zdá, že vy zaujímáte spíše defenzivní pozici, když říkáte, že budete klást e, důraz na to, aby ochrana spotřebitele zůstala i nadále vysoká. Já si myslím, že e, ta e, evropská směrnice by měla být více stimulující, že bychom měli to říkat jinak, že chceme zaručit vysokou, zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a v nových oblastech, že by se práva spotřebitelů mohla ještě vylepšit pocit, že potřebujeme nová pravidla pro vnitřní trh a e, pro elektronické obchodování. E, také jste říkal, že Eh, je naplánováno 43 zasedání a mm, do konce roku se budeme tedy snažit se tomu to rytmu přizpůsobit. Eh, také jste mluvil o spožděných platbách. Eh, moje frakce se také mm, zaměřovala na evropský patent, to je důležitý nástroj pro malé a střední podniky a Tady jsme opakovaně mm, probírali toto téma, což je další oblast, kde je zapotřebí pokročit ku předu. A zakončil bych ještě jednou otázkou, která navazuje na pana eh, Švába v souvislosti se směrnicí o ochraně spotřebitele. Eh, cílená harmonizace, o které jste mluvil, kde jste převzal eh, formulaci komisaře, eh, zajímá mě, kde vidíte rozdíl mezi tímto přístupem a minimální harmonizací, nebo existuje nějaká eh, třetí cesta, kterou třeba už rada prověřovala, neexistuje nějaká možnost smíšené harmonizace, nežli té mm, plně integrované harmonizace. Minimální harmonizace mm, patří i nadále k našim ambicím ambiciozním cílům. A děkuji. První kolo uzavře pan Trantafilidis. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vy jste ve své prezentaci změnil Montyho zprávu. A to je zpráva velice rozsáhla, de facto je to studie. Mě by zajímalo, eh, do jaké míry chcete převzít to, co tato zpráva navrhuje do jaké míry uvažujete o možných změnách a pokud ano, jak by tyto změny mohly vypadat. Pan Monty na jednom z posledních zasedání tohoto výboru také přednesl analýzu toho, jaké, jaká opatření je třeba přijmout na to, aby se doporučení z jeho zprávy mohla realizovat. On vlastně eh, vyzval prezidenta Barosa, aby, tuto zprávu, eh, aby tato zpráva byla v komisi přijata. A mě by zajímalo, eh, považujete argumenty v Montyho zprávě za správné a jaké iniciativy chcete eh, spustit v radě v tomto smyslu? Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji a nyní požádám pana ministra, aby reagoval na první kolo otázek. A pak si vezmeme další dvě kola otázek. Prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za vaše úvodní slova. To, co jste říkal o zprávách, které tento výbor již zpracoval, a také o tom, že chcete pracovat souběžně s radou. Já myslím, že to je opravdu vhodné. Pokud je o akt o vnitřním trhu, říkáte, že připravujete zprávu z vlastního podnětu. A my chceme vůbec v prosinci vyvodit nějaké závěry, takže by bylo dobré, kdyby zpráva z vašeho výboru mohla být zohledněna, abychom tam zapracovali i váš vklad. Takže já myslím, že je potřeba, abychom sladili naše časové plány, abychom mohli plně spolupracovat. Pan Šváb se ptal na spožděné platby a na to, jak tady můžeme postupovat dál. My máme v Radě v úmyslu zajistit si mandát pro belgické předsednictví, aby proběhl trialog s parlamentem a abychom dospěli k nějakému kompromisu. Pokud je o to, koho přesně se ta směrnice bude týkat. A myslím si, že také musíme mít vysoké ambice ve vztahu k podnikům B2B. Já myslím, že to by do pole působnosti této směrnice rozhodně mělo spadat, protože my chceme zajistit, že ochráníme i menší podniky. Už k tomu proběhla debata. Takže v rámci rady chceme platformu, která nám umožní debatu s parlamentem, abychom dospěli ke konečné dohodě do konce roku. Pan Schwab se také ptal na harmonizaci. Nyní přejdu do francouzštiny. Byla tady otázka pana Rošfora na stupeň harmonizace. Na posledním zasedání Rady za španělského předsednictví se na tuto otázku také narazilo a velká většina členských států chtěla maximální harmonizaci, maximální zacílenou harmonizaci. já myslím, že potřebujeme pragmatický přístup. Projdeme si to kapitolu po kapitole, článek po článku, abychom zjistili, kde můžeme najít kompromis, co se týče zacílené harmonizace, s tím, že na konci této debaty budeme vědět, jakým směrem se můžeme ubírat. Je důležité chránit spotřebitele. O tom mluvil i pan Rošfor ale současně potřebujeme větší stupeň flexibility. A to se týká uvolnění přeshraničního obchodu. Samozřejmě tady chceme podpořit růst v Evropě. Pane Švábe, já jsem si vaši formulaci pozorně přečetl u toho důležitého článku 4 návrhu nové směrnice. Vy jste zdůraznil, že harmonizace musí být zacílená. A já myslím, že to je důležitá věc. Já nechci předjímat debatu v radě. Je to jeden možný postup a já myslím, že stojí za to věnovat se tomu. A je to jedna z věcí, které se pokusím navrhnout kolegům v radě. Není pan Tarabela. Vy jste odkázal na služby obecného hospodářského zájmu. Zřejmě víte, že tato ideologie částečně vychází z ideologického základu. Konec konců politika je střed ideologií. Jinak by se člověk nemusel věnovat politice, mohl by dělat něco jiného, takže já jsem rád, že konkrétně na tyto věci narážíte. Podívejte se. Článek 14 Lisabonské smlouvy je základ a také článek 26. Já jsem pozorně přečetl zprávu Maria Montyho a viděl jsem, že v konkrétních oblastech, zvlášť v telekomunikacích a bankovních službách a také v dopravě, On odkazuje na iniciativy, které potřebujeme, abychom tyto služby posílili. A já si tedy myslím, vzhledem k nadcházející debatě v radě a vzhledem k tomu, jakých iniciativ se chopil komisař Parnier, ale také vzhledem k tomu, jaký význam tomu přikládáte vy, já osobně se domnívám, že by stálo za to, kdybychom si stanovili, ve kterých oblastech můžeme postoupit ku předu. Například na Radě pro telekomunikace podle mě musíme zorganizovat debatu o širokopásmových službách. Nemůžeme si dovolit žít na kontinentě, kde část obyvatelstva je napojená na širokopásmový internet a část ne. Tam jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Takže samozřejmě právo iniciativy má komise, ale je tady také velká vůle. A to jsem chtěl zdůraznit. Druhá věc, kterou jste říkal, datový roaming. Komise provede střednědobé hodnocení za našeho předsednictví, ale nemohu vám skrývat, nemohu před vámi skrývat, že vzhledem k tomu, co dělá parlament, vzhledem k vašim iniciativám, za využití nástrojů, které vám dává smlouva, dříve, spíše než později, budete muset uznat, že se musíme vyhnout takzvaným šokům z účtu. To znamená, že lidé najednou dostanou účet na 10 tisíc eur nebo víc, protože jsou to spotřebitelé. A každý, kdo něco podniká v ekonomice, stojí před takovou hrozbou. A dále se musíme chopit iniciativy, A bylo by velice vhodné, kdyby se do toho zapojil i parlament. Pane Rošvore, vy jste mluvil o tom novém údělu profesora Montyho. To musí být víc než nějaký inventář případných iniciativ. Já na to mám celkem jasný názor. Já myslím, že musíme postoupit ku předu u hmatatelných položek. ale musíme si vytýčit nějaký plán, musíme posílit způsob uvažování, ze kterého vychází vnitřní trh. Já jsem četl zprávu pana Grexe, která odkazuje na otázky, před kterými stojí spotřebitelé, když se zapojí do přeshraničních obchodů. A já myslím, že je úkolem parlamentu, ale také předsednictví, udržet to nahoře na seznamu priorit. Musíme být vysoce ambiciozní, protože já se skutečně domnívám, že pokud Evropa chce integraci, pokud se chce znovu stát projektem, který podpoří naši občané, pak je na vedoucích představitelích, na nejvyšších osobnostech naší politice, aby to vzali za své. A vy, pane Rošfore, uvidíte, že mě na tom opravdu záleží, protože já si myslím, že toto je právě jádrem evropského projektu, evropského úsilí. A to neříkám jen tak. A na pana Delora jsem taky neodkazoval jen tak. Mi tady bylo 18, 19, začínal jsem studovat na vysoké škole a mohu vám říct, že v dalších letech se projevoval určitý duch Evropy, určitá ambice, kterou potřebujeme znovu i teď. Takže společně s vámi a s vašimi kolegy toho musíme dosáhnout. Ptali jste se na evropské patenty. Jak už jsem říkal, mluvil jsem o tom ve výboru pro právní záležitosti. A není pochyb o tom, že váš výbor asi také zpracuje stanovisko. Já jsem si jistý, že komise předloží určité návrhy z hlediska jazykového, to je dosti problematická záležitost. Já jsem připravený na otevřený dialog s kolegy z různých členských států. V září proběhne neformální schůzka, formální schůzka v říjnu a tady bych rád dospěl k nějakému koncensu. Ale nemohu před vámi skrývat, že smlouva nabízí určité nástroje a Evropa musí najít politická řešení na formální Evropské radě v prosinci. Pokud se v této věci neposuneme ku předu, a tady se vracíme vlastně až do 50. let a do Rady Evropy, pokud mi paměť slouží. Pokud Evropa skutečně chce být schopná postavit se Spojeným státům v konkurenci, potřebujeme nějaké pragmatické řešení. To je vysoce žádoucí. A rovněž před vámi nebudu skrývat to, že návrh pana Barniera, který by omezil potřebu překladu u jednotného překladu z 12 na 700 eur, to je opravdu podstatná věc pro naše podniky. Samozřejmě zvlášť malé a střední podniky. Co se harmonizace týče, já myslím, že na to už jsem reagoval. Dále je tu téma Montyho zprávy a konkrétních iniciativ, které máme v plánu. Myslím si, že je důležité v této souvislosti eh, upozornit na návrhy komisaře Barniera, lépe řečeno počkat na jeho konkrétní návrhy, se kterými přijde. Eh, Grekova zpráva, eh, Grechtova zpráva je jedním z důležitých přínosů a za druhé, to jsem také říkal, musíme se postarat o to, abychom e, celou řadou konferencí a akcí, které budeme organizovat, abychom se postarali i touto formou o to, e, že v, e, se dostaneme, pokročíme dále v, s jednotlivými konkrétními tématy. Myslím si, že historie Evropy musí být eh, historií eh, občanů, ale také historií úspěchu ehm, podniků v Evropě. Jde o to, abychom lidi nadchli pro svou cestu a to je můj velký cíl, který jsem si přece vzal na belgické předsednictví. Tolik moje první odpovědi, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Eh, teď se vás ptám, jestli máte ještě čas chvíli s námi zůstat, poněvadž Eh, ještě by tady byly další dotazy. Eh, takže ještě další 20 minut. Dobře. Další šest kolegů se hlásí. Já bych vás tedy požádal, abyste to stihli během jedné minuty každý položit eh, otázku a já tady taky spustím minutku, abych vás podpořil. tak já jsem možná byl trošku velkorysejší k těm eh, řečníkům dosávadním. No, takže teď paní Vanium a další dva řečníci. Eh, tak přistupme na kompromis. Každý má dvě minuty. Paní Vaniu. Děkuji vám, eh, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za to, že jste mezi nás zavítal. Rád bych vám poděkoval a poděkovala a eh, pro mě hodně znamená to, že jste zmínil bývalého předsedu komise pana Delorse. A je dobře, že jste tady připomněl jeho duch. A děkuji vám také eh, za to, že my jsme vlastně v Belgii. A já tady eh, skutečně věřím, že ten duch Evropy, že vám eh, také pomůže, poněvadž eh, tady příliš dlouho eh, převládal ten duch mezivládním. Takže eh, já bych se chtěla zmínit o eh, několika věcech. Eh, pan Barnier, náš komisař, a já nejsem z jeho strany, ale musím říci, že velice dobře udělal tím, že dal na program jednání opět evropský patent. To je dobře, protože my musíme pomáhat eh, evropským firmám, nejenom občanům, ale také firmám, to spolu souvisí. Eh, další věc, eh, to se nás týká. My jsme vlastně také Eh, politici, eh, kteří mají své, své vlastní eh, obvody, volební obvody, působí také lokálně. A my tedy potřebujeme, máme toho hodně a musíme de facto pracovat tak, aby i regionální politici byli schopni pracovat s našimi výsledky. Já vím, z jako zpravodajka, že španělské předsednictví opět otevřelo eh, dlouho blokované téma práv pacientů v přeshraničním poskytování lékařské péče. Já myslím, že to je velice důležité. My totiž nyní máme eh, novou eh, právní základnu, my máme nyní společný trh pro poskytování lékařských služeb. A mě by zajímalo, jaký si představujete časový horizont v tomto tématu a zajímalo mě také, jestli chcete brát ohled na to, co říkají socialisté v tomto parlamentu, že totiž zdraví by nemělo být považováno za spotřebitelské zboží, že to je něco úplně jiného. Děkuji. Děkuji, pan profesor Krete Campos. Děkuji vám, pane předsedo. E, pane ministře, já vám velice děkuji za prezentaci kterou jste nám zde představil. A musím říct, že eh, velice s uspokojením vnímám to, co jste řekl. Pokud se týče Monteho zprávy a posilování společného trhu, eh, tak samozřejmě si musíme počkat na detaily, ale stejně to je téma, které stojí za to. Ehm, já tady mám jednu věc, eh, společný trh v té oblasti zvané e-commerce. My bychom ehm, neměli eh, přehlížet eh, zdroje obecného politického zájmu. Před dvěma lety jsme vlastně konstatovali, že za tímto tématem se skrývá určitá ideologie, ale eh, teď už to vidíme trošku jasněji než před těmi dvěma lety. Eh, mě by nyní zajímalo, eh, k jaké máte vlastně záměry k té směrnici o spotřebitelských právech. Komise předložila návrh řešení, které mělo být jakou, jakýmsi šalamounsky moudrým řešením. A sice, že někde by byla plná harmonizace, jinde by byla minimální harmonizace. Jedna část by se týkala eh, toho uzavírání obchodu na dálku, čili elektronického obchodování, a druhá část, druhý styl by tedy eh, se týkal obchodování, eh, abych tak řekl, na blízko, tedy obchodování osobního. Čili jak se na to díváte, vy by mě zajímalo. A dále, vy jste eh, hovořil o tom, že ta směrnice, eh, že na ní tady bude pracovat i následující maďarské předsednictví. Mě by zajímalo, eh, jak si představujete, že dospějete daleko vy za vašeho předsednictví. Paní Weiler? Pane ministře, i já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste zmínil Žaka eh, Delorse. Pro mě, jak už to pro německou sociální demokratku, je to velmi potěšitelné, když eh, eh, se na ní odvoláváme v naší politice. Já bych ráda mluvila o spožděných platbách. Já jakožto zpravodajka mám velký zájem o to, aby to rada neodložila. Vy jste řekl, že je to jednou z priorit vašeho předsednictví a nám jakož, nás jakožto parlament jste pochválil za náš kompromis, za naše rozhodnutí, to je dobře, ale vy víte velmi přesně, že je to naléhavé téma. Čas běží a e, nej, nejsou jenom statisíce, statisícové eh, dluhy, eh, ale na druhé straně eh, máme také stále více a více malých firm, které musí odepisovat své pohledávky, dělají ztráty a dostávají se do konkurzu jenom z důvodu špatné platební morálky. Můj kolega upozornil na určité výjimky a já bych ráda zdůraznila to, co už jsme tady říkali několikrát. Právě proto, abychom radě neotvírali dveře pro příliš mnoho výjimek, jsme my a já osobně se omezili na jednu jedinou výjimku. E, nechci, aby každé e, jesle a mateřská škola a služby ve veřejném e, zájmu byly do toho začleněny, ale také nemocnice, protože nemocnice jsou velkým hospodářským faktorem a já jakožto sociální demokratka bych si nepřála, aby soukromé nemocnice byly privilegovány v, oproti státním. Eh, mělo by to podle našeho názoru takhle zůstat a pokud to rada podpoří, tak určitě eh, jí k tomu můžeme dodat dobré argumenty. To si myslím, že je důležité. A všechny další kompromisy eh, po dlouhých diskusích tady v tomto parlamentu, v tomto výboru byly schváleny téměř jednomyslně. Myslím si, že jenom šest lidí se zdrželo hlasování a to je výborný základ i z hlediska různých členských států. Máme t- zastoupený jich, sever, východ, západ tedy eh, nebyly to jenom ty dvě velké země, ale bylo to široké spektrum, eh, v rámci kterého bylo dosaženo schody. A myslím, že pro vás pak bude snažší, když budete vycházet z našeho usnesení, protože je to dobrá, dobrý základ. Druhá věc. Vy jste zmínil, že eh, Ráda bych mluvila také ještě o veřejných zakázkách. Belgické turecké vlády eh, jsou eh, velmi často vystaveny mm, turbulencím, ale v Belgii, pokud vím, máte výborný systém sociální rovnováhy. A pokud eh, to myslíte vážně a chcete postupovat tak, že ve směrnici o veřejných zakázkách budete přihlížet také k sociálním a ekologickým hlediskům, tak by to bylo rozhodně ve smyslu parlamentu nebo záměru parlamentu. Na papíře už to máme, ale otázka je, jestli to budeme takhle eh, implementovat v členských státech. A také jste zmínil slovo inovace. To si myslím, že je velmi zajímavé, protože inova- jedním z inovativních opatření by bylo, kdybychom s vaším parlamentem, s vaším výborem se mohli sejít a bavit se o tom, jak se u vás v Belgii praktikuje, praktikují výběro, mm, výběrová řízení na veřejné zakázky. Děkuji. We'll take your reply to those three and then we'll yeah. have the takže e, teď e, čas na odpovědění e, třem a potom budou další. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za všem za otázky. No, takže ptali jste se na evropský patent a také v souvislosti s tím, co řekl pan Rošfors, vysvětlil, jak důležitý je pro mě takovýto systém. Dále tady zazněly otázky k právům pacientů a k veřejným zakázkám. Já se domnívám, že eh, pokud se u veřejných zakázek soustředíme pouze na cenu, pak eh, necháváme stranou mimo jiné třeba inovace. A důležité je, aby to bylo jinak. Evropská komise zde chce eh, spustit eh, jakousi vlajkovou iniciativu, a to je také v rámci strategie 2020. Eh, já už jsem vedl rozhovory s příslušným komisařem a shodli jsme se na tom, že kromě cenového kritéria musí jít také do hry Eh, kritéria sociální, eh, ekologická, eh, ochrana životního prostředí a tak dále. Poněvadž jde také o jakousi právní jistotu. A my víme, jak obtížné to je Eh, například pro obecní eh, rady, když mají tedy správně rozhodovat. Čili tady musíme skutečně dát jakýsi vodní rámec na evropské úrovni. Eh, pokud se týče práv pacientů, no to je téma jistě správné, ale také trošku obtížné. Zdravotnické služby nejsou služby jako každé jiné, to už jsme konstatovali mnohokrát. Mohu vám říci, že jsem přesvědčen o tom, že kolegové z členských zemí tuto problematiku znají velice dobře a vědí, o co tam jde. E, tato debata by se měla v příštích měsících výrazně prohloubit. A samozřejmě také e, přitom využijeme belgických zkušeností. Tady e, skutečně je ještě co dělat a když je řeč o společném trhu, pak v tomto sektoru Eh, nastávají určité zvláštnosti a ty je třeba respektovat a je třeba pro ně nacházet řešení. Eh, portugalský eh, kolega také hovořil o elektronickém obchodu. Když si přečtete Montyho zprávu, zjistíte, že z ní vyplývá, že Eh, je třeba a že chceme eh, mít také eh, digitální společný trh, to by skutečně mohlo přidat zhruba 4% k evropskému HDP. A jestliže srovnáme význam elektronického obchodování zde a ve Spojených státech, tak musíme konstatovat, že u nás stále ještě existují určité obtíže a překážky, zejména pokud se týče placení nebo právní jistoty spotřebitele. A tady skutečně potřebujeme, aby také obchodníci měli větší jistotu, tak aby eh, věděli, že pokud uzavřou nějaký obchod, že ten obchod je reálný. To vyplývá jak z Montyho zprávy, tak také ze Single Market Act. Musíme se postarat o to, aby takovýto elektronický obchod skutečně existoval. Paní Kres, který má na starosti digitální agendu, k tomu zveřejnila zprávu a zde se o elektronickém obchodu také hovoří. E, dále tady zazněla otázka o e, smlouvách tzv. on-premises a off-premises. E, to je zase parketa paní Redingové. A já myslím, že pokud se má tedy rozlišovat mezi těmito dvěma typy obchodů, Eh, tak eh, my jsme o tom vedli už debatu v květnu za španělského předsednictví a my jsme konstatovali, konstatovali že jen málo členských zemí by chtěla takto rozlišovat. Eh, ochránci spotřebitelů a spotřebitelské svazy nás upozorňují na to, že toto rozlišení je někdy obtížné, čili nezdá se nám, že by bylo možné opravdu důsledně a praktickým způsobem rozlišovat mezi tímto uzavíráním obchodních smluv eh, na místě, případně na dálku. A ano, dále tady zazněla otázka, nakolik jsme se zabývali spožděnými eh, platbami. No tak eh, tady eh, se tím musíme zabývat. Eh, my tedy jsme v krizi a teď musíme najít řešení. Nicméně krize vlastně toto téma zatlačila do pozadí a poněkud se zanedbává. A teď je skutečně čas, abychom se do tohoto tématu pustili a opravdu ho řešili. Eh, jak říkal pan Šváb, eh, je eh, třeba posílit také jistotu v oblasti B2B. No a vy říkáte, snažte se tedy vycházet z našeho textu a dospět v koreperu ke kompromisu. No a to přesně děláme, ano. A snažíme se, aby výsledky byly co nejdříve. Patří to určitě k těm úplně prvním tématům, k nímž my jako belgické předsednictví v tomto týdnu budeme chtít najít řešení. A pravděpodobně se nám to podaří ještě tento týden. Shodujeme se na tom, že je to naléhavá věc, to ano. Prostě musíme spolupracovat a hledat řešení. Dále ještě k otázkám veřejných zakázek. Já jsem řekl, že eh, sekretariát IMCO eh, by se měl sejít eh, s naším sekretariátem rady a měli by se spolu tedy pobavit o tom, jakým způsobem, jaké máme představy. My ještě musíme s panem předsedou stanovit datum této návštěvy, ale určitě to bude velice důležité téma vaší návštěvy u nás. Děkuji, kolegové. Rád bych skončil v půl páté, takže tady ještě paní Koraca Bild, paní Štajlerová, to je také naše pravodajka pro stavební výrobky mimochodem. Takže to vás určitě bude zajímat. A paní Rapty. Takže žádám vás, abyste dodrželi zhruba dvouminutový časový limit. Děkuji, pane ministře. Já bych se ráda připojila ke všem ostatním kolegům, kteří vám blahopřáli a kteří uvítali vaše názory, zvlášť pokud jde o vaše, vaši angažovanost z hlediska komunitárního přístupu. A mluvím tady z pohledu směrnice na ochranu spotřebitele. Tento parlament před 14 dny odhlasoval vyškrtnutí kapitoly 6 a 7 ze směrnice, co se týče označování potravin. Znamená to, že už nemáme na možnost národních výjimek ve zprávě pana Krexe mluvíme o trhu pro spotřebitele, tleskáme zprávě pana Montyho, mluvíme o aktu o vnitřním trhu. A když se podíváte na debatu o směrnici o spotřebitelích, tak je to buď trh, anebo lidé. Národní legislativa chrání spotřebitele, ale harmonizace chrání podniky. A já bych na vás skutečně chtěla apelovat a chtěla bych požádat o váš názor na to, jak vrátit zpět tu vizi, že harmonizace, společná pravidla a trh jsou dobré věci i pro spotřebitele. Právní jistota, transparentnost může být také dobrá pro spotřebitele. Kdo za to zaplatí cenu? Za to, že máme 28 rozdílných legislativ místo 27, plus některé kapitoly znamenají minimální požadavky, jiné kapitoly úplnou harmonizaci, další kapitoly smíšenou harmonizaci. Náš zpravodaj se vedl velmi dobře. Já mu budu od teďka říkat kavůr. Asi víte, co mám na mysli, pokud znáte italskou historii. Potřebujeme nějaký cíl pro harmonizaci. A stejně potřebujeme jistou politickou vizi. A my opravdu doufáme, že to dodáte vy v radě. Abychom se odpoutali od komparativních konkurenčních přístupů, abychom se vrátili k duchu vnitřního trhu což má přinést prospěch jak spotřebitelům, tak podnikům. Děkuji, pane ministře. Děkuji, paní Štajlerová, prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji i ministrovi. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, ale měli jsme vlastně diskuzi o směrnici o stavebních výrobcích. A já vítám váš otevřený přístup a jsem ráda, že jste zmínil stavební výrobky a tuto směrnici, já se chystám sejít se stínovými zpravodají zítra. Mám několik stručných bodů. První se týká konkrétně Spojeného království. Jsme zjistili, že jeden z velkých velkovodních prodejců se neřídí směrnicí o prodej na dálku, není vázán a ukázalo se, že pokud jeden velký prodejce tato pravidla nedodržuje, je tady velká obava z toho, že ostatní to udělají také. Chci se zeptat na tento konkrétní případ. Druhá věc jsou poplatky za kreditní karty a zájezdy. O směrnici o zájezdech budeme znovu mluvit v lednu a teď hodně lidí odjíždí na dovolenou a já proto vítám, že první červenec je datum, kdy zase budeme platit méně za mobilní telefony, budeme mít větší ochranu pro spotřebitele. Ale já myslím, že zájezdy a poplatky za kreditní karty nám pořád ještě působí velké obavy. A poslední věc, trošku jsme mluvili o inovační politice. Já vím, že komise chystá v září návrh a někteří naši kolegové, zvlášť ve výboru pro průmysl, o to mají velký zájem, ale zajímá to i nás a mě by zajímalo, jestli nám k tomu něco můžete říct. Nicméně moc se mi líbí váš název. Opravdu se mi líbí, že mluvíte o racionalizaci. Já jsem ještě nikdy neviděla, a název vaší funkce se mi velice líbí, to zjednodušování, racionalizace. A také vám přeji všechno nejlepší k narozeninám 1. srpna. To jste se hezky všimla, paní Štajlerová, děkujeme. Takže všechno nejlepší, pane ministře. A poslední paní Rapty. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, eh, já vás u nás vítám, děkuji, že jste přišel a přeji vám mnoho úspěchů na vaš, do vaší práce. Pane ministře, já nevím, jestli jste viděl tenhle ten newsletter, který vychází z iniciativy eh, předsedy výboru. Eh, je to velmi užitečný dokument a mimo jiné obsahuje velké množství fotografií. Jste nám dal vlastně ehm, takový obrázek eh, situace na vnitřním trhu, ale já tam nevidím spotřebitele, já tam nevidím občany a to mě vede k určitým úvahám. Eh, já jsem na základě odpovědí, které jste mm, předložil na základě, eh, jak jste odpověděl kolegyni Bernadet, eh, když se mluvilo o službách eh, v sociální oblasti, tam musíme konstatovat, že tam jde přeci o spotřebitele, o občana a zejména také o nemocné občany. A vy jste říkal, že bude předložen balíček v krásném balení, ale co se týče jeho obsahu, tak mám celou řadu otázek. Každopádně vám přeji mnoho úspěchu a ráda si teď vyslechnu vaše odpovědi. Děkuji. Děkuji paní Rapty a děkuji také za to, že jste zmínila ten velice dobrý bulletin. Já mohu říct každému, kdo tady je, i všem, kdo se dívají na internetu, že když nám pošlete e-mail, můžete dostat, můžete dostávat pravidelně svůj vlastní výtisk. Takže nyní požádám pana ministra o závěrečná slova. Děkuji. Můžu mluvit anglicky? Ano, můžete jistě. Duch vnitřního trhu, ano, to je pravda. Já myslím, že když se mluví o Evropě a když někdo řekne, že máme 27 nebo 28 různých režimů a některý si vybereme, tak se neřídíme evropským duchem. Já, jako člověk zodpovědný za tuto oblast, neřeknu. Pokud chcete vytvářet vnitřní trh u směrnice o spotřebitelích, já myslím, že potřebujete novou rovnováhu. Novou rovnováhu, skutečnou evropskou rovnováhu. Mezi zámi spotřebitelů a podnikatelů. A já myslím, že je to možné ale potřebujete politiky, kteří to nedělají v tom smyslu, že obhajují zájmy společných států, Ale potřebujeme v Evropě dosáhnout trhu, na kterém je mnohem víc dynamiky. Potřebujeme v Evropě být dynamiky. Vidíme chuť, přání podniků, překročit hranice a dodávat své zboží občanům. Ale současně potřebujeme, jak jsem říkal panu profesorovi, například v elektronickém obchodování, pokud nemůžeme dát občanům právní jistotu v tom, že když něco budou dělat, dostane se jim řádné ochrany, elektronické obchodování nebude mít šanci. Takže já si opravdu myslím, že bychom se na to měli dívat tak, že máme evropský pohled na věc, Potřebujeme skutečného ducha našeho trhu a když jsem mluvil o panu Delorovi, tak to nesouviselo s tím, že je to francouz nebo inteligentní člověk, ale s tím, že on byl skutečným zhmotněním tohoto ducha vnitřního trhu. A proto, když se oslavuje 20 let vnitřního trhu, měli bychom mít při nejmenším trošku víc legislativy, nejenom v parlamentu, protože já myslím, že mezi vámi ten duch panuje. A když mluvíme s členskými státy a snažíme se je přesvědčit o tom, že potřebujeme novou rovnováhu, abych tak řekl. Paní Stálerová, vy jste mluvila o zájezdech. Komise chystá iniciativu v roce 2011, takže to bude za maďarského předsednictví. A pokud je o inovace, mluvili jste o té vlajkové iniciativě. Já jsem na tu vlajkovou iniciativu také odkázal, protože jsem měl velice zajímavou diskuzi s příslušným komisařem o inovacích. A já si myslím, že samozřejmě u inovací, a už jsem na to odkázal, potřebujeme to, že v rámci pravomocí, které má Evropa, co se týče standardizace a veřejných zakázek a patentů, tam bychom alespoň měli postoupit ku předu. A na to se těším. A doufám, že se nám podaří dosáhnout nějakých výsledků. A zazněl tady odkaz na jeden konkrétní případ. Next, ano. To je samozřejmě případ, kde potřebujeme nejenom pravidla, ale samozřejmě také aktivní povědomí. A musí se to, do toho zapojit Národní inspekční služby. Já nevím, jestli jste tady byla, ale v září 2010 budeme mít inspekční dny. Uvedu vám další příklad celá řada malých podnikatelů dostává pozvání od jiných podniků z jiných členských států nebo žádosti o prodloužení předplatného, to jsou ty takzvané business guides, ano, všichni to znáte. Pokud budou mezi sebou dobře spolupracovat, při nejmenším různé inspektoráty, tak se to zlepší. A pak samozřejmě potřebujeme společná pravidla, protože je důležité dosáhnout ochrany spotřebitele. Paní Rapty mluvila o pacientech a o tom, co je v té krabičce nebo co v ní bude. Já myslím, že na fóru pro vnitřní trh, které se bude konat 9. listopadu, díky vašemu výboru, věnujeme právě této konkrétní věci určitý čas. To znamená otázce pacientů a toho, že potřebujeme najít nějaké řešení. A když jsem mluvil o vaší kolegyni Bernadette a o systému zdravotnictví, mluvil jsem o tom proto, že vím, nakolik je to citlivá otázka a současně si myslím, že i tady musíme dosáhnout určité spolupráce. Musí tady být určitá možnost, jak postoupit ku v členských státech. Takže já myslím, že když této debatě věnujeme určitý čas 9. listopadu a já tam budu, samozřejmě můžeme postoupit ku předu. Takže pane předsedo, Já bych rád poděkoval tomuto výboru za všechny dotazy. Pro mě je to opravdu zajímavá výzva hned na začátku předsednictví čelit tolika otázkám, tolika osob, kterým na těchto věcech tolik záleží. Děkuji za tuto příležitost, pane předsedo, vysvětlit své stanovisko. Já myslím, že budeme spolupracovat a v průběhu šesti měsíců našeho předsednictví Já nebudu tančit tak, jak jste viděli před budovou, nicméně doufám, že za toho půl roku naše spolupráce povede ke kladným výsledkům. Děkuji. Uh, well, thank you, minister. Děkuji vám, pane ministře za eh, tento náročný, náročnou prezentaci, eh, za provedení všemi vašimi tématy. Eh, já myslím, že budeme spolupracovat s vámi, s komisi, naše zpravodajka paní Rýle, A myslím, že je čas posunout mnoho těch iniciativ Eh, zase posunuté iniciativy dopředu. Je škoda, že vaše konference se bude odehrávat v době, kdy my jsme všichni ve Štrasburku, eh, poněvadž my tady eh, se také zabýváme otázkou ochrany a bezpečnosti spotřebitelů. Čili bojujeme na různých frontách, bojujeme za to tež a já doufám, že se tady brzy zase setkáme Uh, ladies and gentlemen, the next um, item on... Dámy a pánové, eh, naším dalším bodem je ona známá směrnice o spotřebitelských právech. Já vás prosím, abyste se usadili, zejména aby se vrátil na své místo náš pan zpravodaj. On na chvilku odběhl, ale doufám, že se brzy vrátí. Eh, takže jenom eh, si Eh, zjistíme, kdo je tady ze stínových eh, zpravodajů. Myslím, že paní Vaniu, paní Gepard, paní, pan Rochefort, paní Tonen, pan Víran tady není, takže toho možná zastoupím já. Pan eh, Trenta Filidis tady je, paní Sabiny tady naopak není. Takže dnes absolvujeme první kolo debaty A e, já mm, myslím, že to vlastně bude skutečně první, e, první autentická výměna názorů, i když měli jsme také velice konstruktivní setkání se stínovým zpravodajem minulý týden. A myslím, že e, je zde také zástupce komise z komisariátu paní Redingové, také mu dáme slovo. Ale jako první dostane slovo náš zpravodaj pan Šváb, aby nás provedl svým návrhem zprávy. Děkuji, pane předsedo. Po té zajímavé diskusi s belgickým ministrem, tak já se pokusím být co nejstručnější při své eh, prezentaci, abychom se co nejrychleji dostali také k diskusi. Možná pár slov předem. Já jsem na základě eh, dokumentu vypracovaného eh, komisí koncem září, toho přehledného dokumentu, jsem požádal své spolupracovníky, aby změny v mé zprávě za zapracovali do této tabulky. A zatím to ještě není úplné, ale je, dává nám to určitý přehled o tom, jaké změny ve směrnici um, bychom si představovali, jestliže návrhy, které já uh, prosadíme mé návrhy tedy. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří předložili konkrétní kritiku, pozměňovací návrhy nebo i chválu a připomínky, eh, připomínky ať už eh, písemně či ústně. Eh, spotřebitelské organizace z mnoha zemí se na mě přímo obrátili, také stála zastoupení. Já jsem bohužel ještě nestihl pročíst si všechny komentáře podrobně, je to velmi komplexní téma, ale slibuji vám, že opravdu eh, vši, všem osobně odpovím. Za třetí, poté, co jsme se sešli se stínovými zpravodaji minulý týden, tak eh, jsem si všiml několika věcí, které, o kterých se musím výslovně zmínit. Návrhy na změnu eh, v návrhu komise jsou nutné, pra, pro, protože právě pro Právě to v radě, ale také tady ve výboru je požadováno. A já jsem se pokusil po, eh, prostudová, po mnoha rozhovorech a pro diskusích ve výboru eh, se zaměřit na to, co je podle mého eh, názoru může projít většinou hlasu. Tyto změny a celá diskuse ve výboru vycházejí z tohoto. Za prvé, potřebujeme skutečně evropského ducha na vnitřním trhu. Eh, je to to, eh, co zmínil eh, pan bývalý komisař Mario Monti a cílem tohoto návrhu směrnice v pozměněné podobě je vytvořit pravý společný trh pro Evropskou unii i v právním slova smyslu. Eh, že tím nakonec nevyřešíme všechny problémy vnitřního trhu, že to není samospasitelné, to je jasné, zbyde nám ještě spousta práce, ale bude to první krok. Za druhé, eh, ty změny vyplývají z toho přesvědčení, že je zapotřebí větší průhlednost eh, za účelem zvýšeného povědomí o vlastních právech. Když jsme si svých práv lépe vědomi, můžeme je snáze prosazovat. Je to podobné jako práva cestujících eh, v letecké dopravě. Eh, každý o tom ví. Eh, pasažeři jsou si vědomi svých práv, vědí velmi přesně, od kolikáté minuty mají jaké právo a to vede samozřejmě k, lepšímu prosa- k lepší prosaditelnosti těchto práv. A mm, dále z diskuse s belgickým ministrem vyplynulo také to, že my musíme říci, že slibujeme spotřebitelům to, že budou profitovat z této směrnice. Neslibujeme jim to, že se nic ne nezmění, slibujeme jim to, že na celém evropském trhu dojde ke sjednocení a že všichni spotřebitelé a také zaměstnanci v podnicích, které se starají o tento vnitřní trh, budou eh, mít určitou, určitý prospěch. Eh, v těch oblastech, eh, do kterých jsme se ještě nedostali, protože to v tuto chvíli není možné, protože máme určité národní tradice nebo specifické situace národní, které ještě ne, se nepodařilo vyřešit, tak návrh eh, cílí nebo míří na minimální harmonizaci. Například v oblasti záruk, jestli, trvání záruky, začátku záruky a eventuálního obrácení důkazního břemene. Já bych rád zdůraznil ještě, proč na několika místech eh, ta směrnice se, eh, se zaměřuje na budoucnost spotřebitelských práv. Eh, zaměřili jsme se na definici obchodů mimo obchodní prostory, tím, že jsme odstranili limitní hodnoty, tak už vlastně všechny smlouvy spadají pod ochranu eh, v rámci práva na odstoupení od smlouvy. Za druhé, v oblasti obchodu mimo kamenné obchody máme tady definici i pro obě, spadá sem i, spadají sem i objednané návštěvy obchodníka. E, to doposud nebylo ve všech členských státech možné. Za třetí, jestliže spotřebitelé e, nejsou podrobně informováni o, informováni o všech e, nákladech, navíc nemusí je v eventuálním případě vracet. Týká se to, nebo souvisí to například s náklady na letenky. Za čtvrté máme jednotlivé jednotnou, eh, jednotné 14-denní právo na odstoupení od smlouvy. Ve 12 členských státech došlo ke zlepšení, protože její lhouty byly doposud mnohem kratší. V dalších členských státech zůstal zachován status quo a jenom v jednom členském státě došlo ke zkrácení z 15 na 14 dní. Za pát akte eh, nárok na odstoupení od smlouvy při nedostatečném, eh, nedostatečném informování spotřebitele. To tady došlo ke zlepšení v 17 státech. Za šesté eh, spotřebitel Eh, nenese eh, eh, všechna rizika, včetně přepravy. Došlo ke zlepšení v Itálii a ve Francii a k větší transparentnosti ve Španělsku. Ehm, Existiert bisher in keinem Mitgliedstaat. Zákaz v celé Evropské unii, zákaz um, zaklikávaných políček. Tady došlo také ke zlepšení v něk- podmínek pro spotřebitele v několika členských státech. A za osmé, celoevropská harmonizace uh, černých doložek takzvaných to je, tady dochází ke sjednocení eh, v tom smyslu, aby spotřebitelé věděli, co je ve všeobecných eh, obchodních podmínkách, co tam smí být a co tam být nesmí. Eh, práva spotřebitelů tedy evidentně nemají v mém pozměněném návrhu nijak podřadnou roli. Eh, to jsem chtěl říci úvodem. Minulý týden jsme diskutovali se stínovými zpravodaji a eh, poté, co ehm, předseda přivítal zástupce komise, já bych se rád obrátil právě na ně s jednou otázkou eh, týkající se článku 4. Leitmotivem mého návrhu je cílená, cílené sjednocování. Komise původně navrhovala obecnou harmonizaci a v mém, mnou navrhovaném článku článku 4 ten princip se poněkud omezuje. Musí tady být flexibilita pro výjimky, eh, kterým eh, bude patřit minimální harmonizace. Já bych se chtěl zeptat komise, zdali eh, vidí určitý smysl v tom, že by stávající systém minimální harmonizace měl pokračovat, ať už jako light motiv anebo smíšený přístup, aby hm, hlavní cíl, aby zůstal zůstal zachován hlavní cíl sjednocení. Jestliže princip minimální harmonizace eh, je v souladu s eh, právním základem v článku 114, ptám se, jestli směrnice ehm, o vnitřním trhu je eh, konformní se smlouvami, pokud mluví o sjednocení a nikoliv pouze o minimálních standardech. Je důležité vědět, jaký je přístup komise, abychom věděli, co se stane, když se hlavní přístup hlavní hlavní směr změní. A dále mě zajímá, co si myslí kolegové o této tabulce, která by měla vést k větší průhlednosti eh, toho, co se týče všech ostatních oblastí eh, dotýkajících se zpráv spotřebitele. Okay, thank you very much. Well, I think... děkuji. Já požádám pana Prunga, aby si to poznamenal a pak ho požádám, aby reagoval později. Budeme pokračovat v diskuzi. Další je paní Verniu. Děkuji, pane předsedo, jen velmi krátce. Stínovou zpravodajkou je Evelyn Gepardová, ne já. Ale já vím, pane Švábe, že jste se minulý týden se stínovým zpravodají sešel. Proběhla dosti živá diskuze na posledním zasedání výboru IMCO. Já myslím, že to ještě nějaký čas potrvá, ale musíme najít odpovídající rovnováhu mezi minimální harmonizací a maximální harmonizací. A je možné, že se to nepodaří, protože by to omezilo stávající práva spotřebitelů. Takže to musí být někde mezi tím. A musíme také umožnit určité výjimky. Ale problém spočívá v tom, že musíme přijít na to, jaké výjimky potřebujete. Vy mluvíte o potřebě evropského ducha a transparentnosti. Jistě, to jsou podstatné věci. Potřebujeme tohoto evropského ducha. Mluvil o tom i belgický ministr. Harmonizovaný přístup, pokud má být úplný a zacílený, je podle mě určitý anachronismus Mělo by to být obecné, celkově, pokud to má být konkrétně zacíleno. Jinými slovy, chci říct, že bych ráda slyšel určité potvrzení, protože já vím, že s Evelyn už jste o tom hodně mluvili a já myslím, že jste se dohodli, jaký bude nový časový plán. Údajně se liší od toho, co máme v tomto dopise. To bylo stejně příliš napjaté, protože celé léto máme na to, abychom si promysleli detaily této směrnice a je jasné, že ty věci musíme nějak domyslet. Takže já bych si to představovala spíš na konci roku 2010. Pan Rošfor? Děkuji, pane předsedo. Milý Andrási, děkuji za novou tabulku. Samozřejmě to je těžké hned tak jen strávit, ale na první pohled jsem si všiml toho, že tam celá řada změn. Já samozřejmě chápu, že můžete spoustu věcí změnit a můžete věci vylepšit pro spotřebitele, ale pro spoustu zemí se toho bude hodně měnit ve vztahu k celé řadě z těchto článků. A jak víte, v zahraničí panuje velký strach vzhledem k hospodářské a finanční krizi. A spotřebitelé nebudou příliš nadšení když se budou muset vypořádat s nějakou velkou změnou. Já nechci říct, že jsem proti, jen chci říct, že jsou to zásadní změny. A podle mě problém nespočívá tolik v tom, že bychom měli říct, jestli ty změny povedou k výhodám spíše než nevýhodám. Já myslím, že potřebujeme rovnováhu mezi tím, co vylepšit můžeme co je potřeba změnit. Samozřejmě musíme mít jistotu, že ty změny, které uděláme, budou přijatelné. A nepovedou k nestabilitě trhu, nebo k přílišné nestabilitě trhu. Spotřebitelé mají celou řadu, rád, eh, celou řadu práv, která se nedostatečně uplatňují. A na to se musíme podívat. A nejenom ve vztahu těm předpisům, které teď máme. A já myslím, že v nadcházejících měsících ve všech členských státech uvidíme hodně emocionální diskuze o všech těchto věcech. A ještě dvě věci. Já vím, že o tom ještě budeme mluvit. A kolegové, kteří nejsou stínovými zpravodaji, by možná měli také dát najevo, co si myslí. Vy říkáte, že u článku 4 chcete položit tuto otázku radě. To vypadá, jako když hledáme kámen mudrců u toho článku 4, ale já pochybuji o tom, že ten kámen mudrců najdu, protože já mám nohy pevně na zemi. V každém případě v článku 4 to neznamená, že když máme minimální harmonizaci, je to nezbytně horší než maximální harmonizace. A já bych chtěl, aby článek 4 při nejmenším vytvořil jakousi rovnováhu. A já myslím, že se nám to musí podařit. Musíme říct, že v některých případech bychom měli maximální harmonizaci a v jiných minimální harmonizaci. Ale neměli bychom říkat, že jedno není dobré a, jedno, a to druhé je vždy dobré. A proto se mluví o té kombinaci různých úrovní harmonizace. Já nevím, jestli to vypovídá samo za sebe, ale podle mě je to v pořádku. A ještě další věc, ne článek 4, ale věc, která se objevuje v několika místech textu. Jak prověřovat zhodu v členských státech? Já jsem rozhodně pro, aby členské státy říkali komisi, jaké testy nebo jaká pravidla uplatňují, aby minimální harmonizace byla co nejvíc transparentní. Ale jsem velice skeptický, pokud je o tuto formulaci, protože to je jakýsi pokus, jak tuto část textu zdůvodnit. S tím, že říkáme, že něco je naprosto zásadní, abychom byli schopni chránit spotřebitele. Co máte na mysli těmi slovy naprosto zásadní? A já myslím, že kdybychom tam dali nějaká vyjádření, která jsou méně kategorická, mohlo by být snadnější postoupit ku předu. Mně připadá, že slova, která tady byla použita, jsou natolik násilná, že to lidi odradí, pokud bychom chtěli prosadit dvoufázový přístup. Vy se o něco pokoušíte, pak provedete nezbytnou analýzu a říkáte, že základní životní potřebou lidského člověka je jídlo, oblečení, práce. Musíme se pokusit přijít na to, co nám umožní dát lidem nezbytnou bezpečnost v blízké budoucnosti. A kromě toho tam máme samozřejmě ty další pozměňovací návrhy, se kterými se mezi sebou musíme vypořádat. Ale já myslím, že změní článku 4 za prvé, pokud chceme něco úplně nového, což by byla nějaká úplně nová koncepce, plus ta myšlenka jednotnosti na základě harmonizace, což by umožnilo komisi postoupit dál. Samozřejmě, o tom se ještě můžeme hádat, dohadovat, ale já myslím, že pokud se nám podaří vytvořit určitý základ pro tyto dva prvky, tak bychom měli být schopní dosáhnout nezbytné zhody u těch podrobnějších věcí. Děkuji, pane Rošfore, paní Turno. Já budu mluvit dánsky. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. A především chci poděkovat eh, za celou tu práci, kterou odvedl, a nebylo to jednoduché. Jde o nalezení správné rovnováhy. A o to se pan zpravodaj pokusil a já mu za to děkuji. A já si myslím, že my na úrovni stínových zpravodajů se to pokoušíme posunout na konkrétnější úroveň, každý jednotlivý článek. A protože vlastně ta, ta nadřazená diskuse, ta obecná diskuse, ta už je za námi a teď jde o konkrétní věci a o detaily a to skutečně mohu vás ujistit, že to trvá vždycky hodiny a my je absolvujeme. Čili je třeba eh, to nějakým způsobem eh, uspořádat, než se rozejdeme na prázdniny. A tady vlastně jde o to, abychom eh, spotřebitelům v Evropě zajistili dobrá, jasná, pevná práva. Jde o to, aby bylo možné využívat výhod společného trhu, nakupovat za výhodné ceny a to chceme také udržet a já myslím, že to dokážeme. A teď jde o jednotlivé modely a to je skutečně rozhodující pro zelené. Prostě jde o to, aby to bylo prosaditelné, vynutitelné, aby to fungovalo. Eh, my jsme tady měli velice často hosty z výboru právního a právní výbor tam bude hrávat velmi důležitou roli. Já sama nejsem právnička, ale ono je to tak obtížné, eh, když to porovnáme s národním smluvním právem. Tady skutečně to, to jsou obrovské, obrovské výzvy, kterým tady eh, čelíme a kterým bude čelit národní úroveň a národní legislativci. No, eh, já si myslím, že skutečně musíme respektovat eh, to, co zaznívá z výboru. Jury to musíme brát velice vážně. A nyní k tématu harmonizace. Může se stát, že bychom skutečně eh, vydělali na tom, kdybychom absolutně harmonizovali eh, ve všech oblastech, u všech pravidel eh, ochrany spotřebitelů. Eh, nevím, možná, že nejsou všichni přesvědčeni, ale možná, že to možné je ta, tady se opravdu objevuje myšlenka totálně harmonizovaného společného trhu, ale ono, eh, to je vlastně proces, to je taková jakási mozaika. My se eh, snažíme zajít co nejdál, ale je to 27 různých cest a to si vyžádá čas a to si vyžádá trpělivost a skutečně vybudovat celou tu legislativu budeme potřebovat na to opravdu trpělivost. Já si myslím, že potřebujeme plnou harmonizaci a pak to skutečně musí přinést konkrétní přínosy. My zelení eh, to vidíme velmi prakticky a chceme se odpoutat onoho abstraktního pojetí tohoto tématu. To už řekla paní kolegyně Bild eh, v debatě s belgickým předsednictvím. Ale eh, jak vlastně má vypadat ten evropský přístup? pro mě eh, evropské znamená řídit se podle Šumana. To je pravý evropský přístup. Tak já to vidím. A tak ho vypadá solidarita. A to já myslím, že tato solidarita, to je ta cesta, po které se máme vydat. Ono to může trvat dlouho. Určitě to nezvládneme přes noc nebo ze dne na den. Ale to jsou prostě naše praktická východiska. A teď jde vlastně o to, jestli tedy článek 4 smlouvy eh, je to vhodné minimum. Možná, že to není úplně to pravé. Já si skutečně myslím, že podle smluv není možné zvolit smíšený přístup k věci. A my máme skutečně mnoho povinností také vůči eh, spotřebitelům na společném trhu. Čili já si myslím, že tady bychom mohli trošičku přitáhnout šrouby. Já to, to trošičku jako přeháním, ale já myslím, že to nějakým způsobem vyřešíme. Eh, pokud se týče toho článku 4, my bychom to eh, rádi k tomu přistoupili trošku jinak. Eh, teď se tady hovoří, že máme jednu směrnici a že ta to celé zastřeší a Čili a potom tedy budeme z toho vycházet a postupovat za cíleně. Čili vlastně eh, my eh, z každé kapitoly, z každého článku musíme derivovat jeden, jeden cíl pro plnou harmonizaci. A teď je možná ještě v čem spočívají ty výhody. Primárně tedy v kapitole 3. A možná také část kapitoly 1, a třeba i část kapitoly 4. Myslím, že trošku kritičtěji se stavíme k těm dalším možnostem e, i k některým návrhům e, ve zprávě pana kolegy Švába. Ale my se pokoušíme najít v tom všem nějakou strukturu. E, pan Rošfor tady hovořil o efektivnosti, testu efektivnosti nebo konformity. Ono to není úplně zcela jasné eh, v návrhu pana Švába. My jsme minulý týden ve Štrasburku absolvovali velice konstruktivní zasedání a bylo to skutečně velice dobré zasedání a většina z nás byla schopna připojit k podpoře některých návrhů. Eh, takže eh, celkově jsme jaksi posílili své stanovisko pro další jednání a bylo to ve smyslu eh, a v duchu evropských spotřebitelů. A byl to velmi signál, silný signál, abychom to vlastně, nebo že to skutečně chceme dokázat. A to je dobře. A teď jde o to, abychom se po prázdninách pustili do práce a sformulovali to konkrétně. Takže s tím vám přeji příjemné léto. Uh, Pan Triantafilides. Do Marcelona Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Chtěl bych zpravodaji poděkovat a e, chci ho podpořit. Souhlasím s ním, když mluví o té cílené harmonizaci. Ale každopádně bychom si měli vyjasnit, v kterých oblastech tato forma harmonizace může e, uspět. My, jakožto e, naše politická skupina, jsme přesvědčeni o tom, že kapitoly 2 a 3 musíme pojednat odděleně a pak ještě máme krátkou připomínku k přesunu rizika. My si myslíme, že spotřebitel musí být vždy informován a musí mít možnost eh, eh, mluvit eh, nebo spolu rozhodovat o eventuálním odškodném. Děkuji za velice zacílený komentář a jasný komentář. Máme tady ještě několik dalších řečníků. Přes ještě někdo další promluvit, kromě těch, které jsem uvedla? Dobře, takže tyto tři a potom eh, dáme slovo komisi a pane zpravodaj. Paní Styler. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám několik eh, krátkých otázek. Pokud se týče eh, čísla tady odstavce 109 a vašeho vysvětlení, vy jste tady hovořil o určitých výjimkách, Možná, eh, že byste mohli upřesnit, jak si to konkrétně představujete. Potom eh, další věc, článek 26. Eh, tady je to otázka možnosti odmítnout nějakou službu, čili tady bych hm, také ráda, kdyby se mi dostalo nějakého vyjasnění. Dále Eh, článek 13, tam je stanovena určité, určité období, pokud se týče dálkově tady elektronicky zavřených, uzavřených smluv. a potom tady máme článek 28, eh, eh, tady je dvouletá záruka, my ve Skotsku máme pět let, v Anglii šest let, čili jak by to bylo tady s tím. Mě by zajímalo, jak to tady konkrétně bude. Eh, tady mě skutečně zajímá, eh, zajímají velice detaily, poněvadž tady skutečně bude třeba to nějakým způsobem vyvážet. Ano, budeme za chvíli tedy hovořit o pozměňovacích návrzích, takže abychom věděli zcela jasně, co chceme upravit a co co znamená. Děkuji. Ano, ano, my víme, že tady ve Skotsku ale co jsou úplně jinak, to jsme si všimli už mnoho, mnohem dříve. E, Není paní Kraca Pelt. Děkuji, e, pane předsedo. Já bych skutečně chtěla podpořit cíl plné harmonizace, ale zároveň bych chtěla varovat e, před možným rizikem rozředění a oslabení společné legislativy. Uvedu vám praktický příklad. Kapitola 5 jestliže jedna členská země, to se týká eh, nespravedlivé uzavřené smlouvy, některá členská země dá určitou firmu nebo typ eh, kontraktu na černou listinu, jiná na šedou listinu, jiná to vůbec nějakým způsobem nebude řešit, čili eh, co potom bude platit já bych eh, skutečně byla ráda, kdyby nám komise pomohla zjistit, jaké náklady mají jednotlivé výjimky, poněvadž eh, každá výjimka, kterou musí respektovat eh, dodavatel firma, tak to něco stojí tu firmu. A ono je třeba hovořit o rovné konkurenci, poněvadž eh, rovná konkurence vede k lepšímu obchodování, k nižším cenám, čili eh, výjimky jdou proti tomuto trendu. A samozřejmě, že eh, bude, budou velké debaty o tom, kolik jsme v tom, čím onom členském státě ztratili tím, že nyní harmonizujeme. Ale já si myslím, že skutečně zejména v době krize je třeba zabojovat o hodnoty společného trhu. Protože e, jinak k čemu tady jsme? Jinak jsme tady jenom jakýmsi mezinárodními populisty. Já bych chtěla říct, že e, dopad na národní úroveň ochrany spotřebitele, i když je to už eh, z roku 2009 eh, návrh komise, eh, tak já si myslím, že je to skutečně dobrý pokrok. Tady jsme šli v článku 13, tam upravili lhůty a myslím, že to skutečně směřuje k lepším standardům ochrany. Čili já si myslím, že skutečně jdeme správným směrem. A i chtělo by to, abychom vytipovali ty prvky, které jsou zásadní pro ochranu spotřebitelů a měli bychom eh, právě tyto vybrat a navrhnout je jako obecně platný standard spíše, než eh, se pořád eh, snažit o národní, tedy národní konkurenci. Děkuji. Nyní pan Abad. Děkuji, pane předsedo, děkuji Andrási Švábovi za jeho zprávu. A e, když mluvíme o konkrétních bodech, tak e, vždycky už jsme o nich mluvili i s ním. Mám pět připomínek. Já si myslím, že e, máme výhodu ekonomického přístupu oproti přístupu právnickému. Takovéto úpravy napomáhají také hospodářskému růstu a e, myslím si, že tato zpráva může vytvořit dvojí výhodu a sice jednak e, odstraňováním přeshraničních rozdílů a jednak zachováním jednotných práv spotřebitele. E, myslím si, že potřebujeme evropský přístup a nikoli národní přístup a to samozřejmě sebou přináší určité změny, ale jenom e, tehdy, pokud e, přispějí k lepší budoucnosti spotřebitelů. Je to pragmatický přístup, nikoli teoretický a podporuji to, co řekl pan Rochefort. Myslím si, že je celá řada prvků eh, v oblasti těchto práv ve Francii i v jiných členských státech, které v praxi nejsou prováděny a my musíme hledat praktické dopady eh, a musíme na ně myslet předem ehm, Myslím si, že bychom měli eh, se zaměřovat hlavně na ochranu eh, spotřebitelů, nikoli na spotřebu samotnou. Podporuji to, co řekl pan Rošfor, je nutné eh, vyjasnit co sem zahrneme a jaké dopady to bude mít v oblasti politických, politické možnosti výběru v jednotlivých členských státech. Myslím si, že je nutné, abychom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 zvažovali vždycky, co se zlepší, co se zhorší a našli eh, vždy určitou rovnováhu. Eh, v první řadě musíme myslet na ochranu spotřebitelů, na to nesmíme zapomínat. Musíme se orientovat spíše na občany, více na občany, méně na eh, administrativu, na byrokracii. Potřebujeme konkrétní příklady. My jsme vypracovali seznam konkrétních problémů, které máme. Já s několika dalšími kolegy a uvedu vám několik příkladů příkladů. Například eh, dálkový prodej, smlouvy o dálkovém prodeji. Ve Francii není možné eh, tady uvést ochranu spotřebitele jako nejvyšší prioritu, zejména v oblasti v případě, že se uzavírá nějaká smlouva nebo že se vyjednává se spotřebitelem eh, doma. Eh, mimo obchodní prostory. Myslím si, že obecný článek, který se snaží eh, čelit eh, zneužitelným doložkám, že tam bychom mohli upozornit specificky na tyto prvky, protože jinak ehm, se nám nepodaří dodržet časový plán. Děkuji. Má ještě někdo něco? Možná bych tomu ještě celkově řekl něco já. Konkrétně především myslím, že András nás informoval o časovém plánu. Já myslím, že o tom všichni víme, takže možná si k tomu nejprve něco řekneme. Po tom zasedání stínových zpravodajů minulý týden, to bylo velmi dobré a přímo to vedlo k první výměně názorů, zpravodaj navrhl rozšířený nebo prodloužený časový plán, protože já myslím, že jasné z této diskuze a z toho, co všichni říkali, a v podstatě paní Turnerová už chtěla, abychom si ten dokument vzali sebou na pláž. Abychom zvažovali svá práva na pláži. Například, jestli máme právo na pěkné počasí nebo ne, to by asi bylo trošku problematičtější, nicméně. Jak už jsme říkali, ta vaše zpráva má 110 stránek, takže je to hodně práce. Je tady celá řada návrhů, o kterých jsem vás chtěl informovat, to jsou věci, na kterých se dohodli stínoví zpravodavé. Především, až začneme znovu pracovat po srpnové přestávce, budeme mít 2. září zvláštní zasedání stínových zpravodajů. To bude prodloužení v návaznosti na to zasedání stínových zpravodajů, které proběhlo ve Štrasburku a to bude potom, až odhlasujeme zprávu o rozpočtu s paní Rile ve stejné místnosti. Ale bude to za zavřenými dveřmi, jenom stínový zpravodajové, ale budeme tam mít úplný e, režim tlumočení. Ale samozřejmě Ostatní, kteří se budou chtít zapojit, se můžou připojit ke zpravodajům. S tím nemám problém. Takže to bude jenom pro členy za zavřenými dveřmi. Potom stanovíme lhutu pro pozměňovací návrhy, a totiž 18. října v 6 hodin. Posouzení pozměňovacích návrhů 18. listopadu a 30. listopadu, včetně případných kompromisů a hlasování ve výboru bude 9. prosince. Belgický minister nám říkal, že oni budou postupovat dost energicky a já myslím, že budou dál úzce spolupracovat se spravodajem i se stínovými spravodaji, abychom snad dosáhli nějaké rámcové nebo politické dohody právě v této lhůtě, protože já myslím, že jsou tady obavy z toho, že tady musíme postoupit ku předu. Je to důležitá věc, ale je to také věc, která vyvolala hodně rozporů ale já myslím, že pan Prokon o tom určitě mluvil. Komise o tom uvažuje taky trošku jinak. A ze širšího politického pohledu, a tady mluvím částečně jako stínový zpravodaj, ale také částečně jako předseda výboru, podle mě musíme mít na paměti účinky a výhody tohoto návrhu. Jak už říkala řada kolegů, je jasné, že spotřebitelů, a zároveň vám chci připomenout, že když se podíváme na hodnocení dopadů, které zpracovala komise, a to bylo ještě za posledního funkčního období parlamentu, tak hodnocení dopadů nebo původní zdůvodnění bylo takové, že chceme prostě vylepšit prostředí pro přeshraniční obchodování. O tom mluvila paní Kraca Bild. A já myslím, že této rovnováhy se pořád ještě musíme snažit dosáhnout, protože upřímně řečeno, pokud to nepřinese podstatnou přidanou hodnotu, pak náklady na zavedení těchto pravidel a složitá povaha celé věci a možná i to, že nemáme jednoznačný rámec, ve kterém by spotřebitelé mohli uplatňovat svá práva a podniky by věděli, na kterém jsou, tak toho moc nedosáhneme. Já myslím, že některé věci, které tu byly řečeny o tom, které oblasti podniky považují za zastrašující prostředek, a tady my máme také pocit, že můžeme harmonizovat, aniž by to bylo, aniž by spotřebitel byl v nevýhodě. Já myslím, že na to bychom se měli podívat. A když mluvíme o zacílené harmonizaci, měli bychom se zaměřit na ty oblasti, kde můžeme dosáhnout rozumné rovnováhy obou těchto věcí. Protože o to vlastně v té směnici jde. A možná požádáme komise, aby nám s tím pomohla. Pokud je o to, že bychom se podívali na tu analýzu, kterou už máme z posledního funkčního období, to udělalo generální ředitelství Sanko, to je to hodnocení dopadů. Já předpokládám, že tam se zabývali oblastmi, které by usnadnily tento přeshraniční obchod. Zvláště, jak říkal pan Abad, pokud je o internetový obchod, toho se to zvlášť týká. A také vám chci připomenout, že hodnocení dopadů konkrétně odkazuje na problémy, které vyplývají z bruselské úmluvy, protože tam v současné době samozřejmě spotřebitelé mají právo na přístup ke svým právům podle vnitrostátního práva státu, kde žijí, ale to je samozřejmě složité pro malé a střední podniky. Takže je to Řím. Ne, ano, já se omlouvám, ne, Brusel, mi se to pořád plete. Ale já předpokládám, že vy stejně víte, o čem mluvím. V každém případě, já bych tady asi navrhoval, že potřebujeme určitý rámec pro naše úvahy, abychom mohli analyzovat, abychom mohli jednoznačně přijímat rozhodnutí a postoupit ku předu, až budeme rozhodovat, jak k tomu přistoupit a jak by měla vypadat nová struktura, kterou nám navrhuje zpravodaj. A na závěr bych tomu ještě asi řekl, že vás všechny požádám, jestli se podívali zvlášť na kapitolu 6, protože je celkem jasné, že bez ohledu na to, co jiného si myslíme, tato směrnice o právech spotřebitele je v zásadě jen součástí celkové strategie k vylepšení práv spotřebitelů ve všech oblastech, kde se podnikají nějaké transakce. A také to má pomoct dokončit vnitřní trh. Je to jeden krok k tomuto cíli a myslím, že v článku 6 jsou určité věci, které by nám mohly pomoct vyhnout se dalšímu roztříštění, ale současně musí být jasné, jakým směrem se chceme pohybat. Já myslím, že pan Dali, co by ředitel nebo komisař odpovědný za otázky spotřebitele, chce na tyto věci nahlížet i strategicky, aby to všechno do sebe zapadalo. A než my dospějeme k nějakým konečným závěrům a než to odhlasujeme, snad budeme vědět, o co jde, protože ty věci se nedají oddělit. Tolik tedy z mé strany jako předsedy, ale já myslím, že tento časový plán, prodloužení toho časového plánu jsme všichni uvítali. A nyní tady požádám zástupce komisařky Redingové, aby nám k tomu něco řekl, včetně otázek, které položil András Šváb ve svém úvodním vystoupení a pak nám znovu slovo zpravodaj, by to uzavřel, takže prosím. Děkuji. Není to jednoduché, pane předsedo, ale já určitě mohu velice poděkovat panu zpravodaje za odvedenou práci. Eh, vnáší do celé věci jasno a také debata ukazuje, že většina lidí eh, chápe eh, tu hlavní linii celé debaty a to je velmi velká výhoda. My se domníváme, že tento návrh zprávy je velmi dobrým východiskem ke kompromisu a už zohledňuje mnoho našich původních obav. Eh, tedy původních obav, eh, s nimiž byl spojen původní návrh komise. Mnoho detailů, které tam již jsou zapracovány, které nám zůstanou, které se ještě objeví, tak eh, s těmi bude třeba se nějakým způsobem vypořádat, ale na to je ještě čas. Teď jde o to, abychom se shodli na obecném přístupu. Komise podporuje návrhy zpravodaje, pokud se týče harmonizace eh, definic, to spojení kapitol 2 a 3 do jedné kapitoly a dále eh, otázku práva odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a dále zachování statutu quo eh, u dálkově uzavíraných smluv, eh, tedy dosavadních národních úprav a podobně, tedy kapitola 5, eh, tak by to mělo zůstat, nicméně aby, je důležité, aby členským zemím zůstal určitý prostor pro flexibilitu, zejména tam, kde jsou smlouvy eh, nespravedlivé. Čili toto jsou záležitosti, které podle nás jsou přijatelné, nicméně Samozřejmě je třeba je dojednat mezi jednotlivými partnery v tomto spolurozhodovacím procesu. Dále, e, ty otázky nejsou jednoduché, to musím říci. První se týká článku 4, tedy současného článku 4. A samozřejmě je třeba vzít také v úvahu to, co navrhla komise ve svém návrhu. A to byla plná harmonizace. V tomto smyslu eh, článek 4 byl velmi logický. A pan eh, Šváb eh, navrhuje cílenou harmonizaci. A to znamená, že jeho článek 4 je také logický, poněvadž ne všechno, spadá podle jeho návrhu pod plnou harmonizaci. Ale jestliže bychom chtěli zajít dál, dostali bychom se do problematické oblasti. Já bych to řekl takto. Proč? Protože existuje rozdíl mezi plnou harmonizací a minimální harmonizací. Minimální harmonizace znamená v podstatě stanovení standardů. A to znamená, že výsledkem je obvykle úroveň, která je velice blízká eh, úrovni, která existuje v těch nejméně rozvinutých eh, státech. Poněvadž když chcete zajít dál, tak v radě se obvykle právě tyto eh, státy začínají ozývat a protestovat. Přičemž plná harmonizace. To je úroveň nejpokročilejších členských zemích, které samozřejmě nechtějí slevovat z toho, co už dosáhly. Ale to se nedá směšovat. To jsou různé věci. Jinými slovy, v případě plné harmonizace je možné jít dál. Je možné zvyšovat standard. A proč? Protože využíváte a tvoříte společný trh. A společný trh eh, umožňuje dodavatelům, aby využívali celý tento trh. A my vlastně víme, že mnohé země jsou eh, systematicky vylučovány z určitých nábytek, z nabídek, eh, přestože technicky by bylo možné nabízet totež i tam. A je to všechno dáno eh, nejednotou legislativy. Čili pokud bychom se spokojili s minimální harmonizací, pak by dodavatelé s tím asi nebyli spokojeni a prostě nebyla by to situace, kde vyhrávají všichni. Čili neměli bychom plnou harmonizaci a neměli bychom plnou výhodu z trhu. Paní Bild eh, se toto ptala a my, eh, tady bych odkázal eh, na už provedené posouzení dopadu a tam prostě uvidíte, k čemu to vede, když slevujete. Ale my samozřejmě nemůžeme eh, dělat úplně eh, novou, nové posouzení dopadu, nicméně myslím, že i to staré, které už existuje, může být velice užitečné. Pro komisi by bylo mimořádně obtížné, kdybychom měli změnit systém článku 4 eh, nějakým zásadním způsobem protože to bychom ztratili opravdu hodně a tím bychom už e, ničím neprospěli společnému trhu, to by bylo velmi obtížné. Tady zaznělo pár otázek eh, v tom smyslu, jaký je, eh, jaká je plná výhoda plné harmonizace. Já myslím, že na začátku tady zazněla výborná, výborný příklad, pokud se týče listiny práv. Představte si, že byste eh, přiletěli do Bruselu. Teď vlastně víte, jaké máte práva. A máme, máme to harmonizované, ale prostě když eh, bychom toto neměli, tak byste znali právo ve své zemi a když přejdete do Bruselu, tak nevíte, na co máte právo. A to je skutečně potom výhoda té harmonizace. Čili pokud někdo zůstává doma, tak samozřejmě mu na harmonizaci nemusí záležet, ale sotva překročí hranici, tak to je něco úplně jiného. Je, je důležité, aby tedy jeho práva byla víceméně stejná po celé Unii. No a eh, druhý, druhá výhoda, <clears throat> to je samozřejmě na straně dodavatelů. Eh, pokud by byla lépe harmonizovaná legislativa, tak komise očekávala, že by se mohla zvýšit nabídka v členských zemích a to by prospělo spotřebitelům oproti současné situace. Proto tedy článek 4 je skutečně velmi důležitý. A já si myslím, že eh, se můžeme dívat na různé možné harmonizace, eh, různé možné varianty Ovšem tedy eh, odstoupit od plné harmonizace, to by znamenalo nastolit situaci, která by firmám příliš nepomohla a příliš by je tato směrnice už nezajímala. Eh, teď ještě eh, k právní situaci. No, tady je třeba mít nejdříve definitivní text, abychom viděli, jak, jaký je tady Eh, právní plný dopad. My hovoříme o aproximaci legislativy, to je vlastně podstata toho článku. No a pokud ta aproximace nebude, tak samozřejmě by to byla komplikace pro právní základ. Těžko říct nyní, jestli tomu tak bude, nebo jak to vlastně bude. Čili já bych skutečně eh, si dovolil říci, že na to momentálně nemůžeme odpovědět. No. Čili my si myslíme, že ten článek 4 v původní eh, podobě byl zásadní pro tu směrnici, ale jestli se změní, tak já skutečně nedokážu dohlédnout eh, dopadu. Já myslím, že to je zatím všechno. Pokud se Eh, týče eh, toho, co bylo požádováno od komise, to samozřejmě můžeme dodat, ale eh, pokud se týče čísel, tak ty budou vycházet ještě z toho staršího posouzení dopadu. A my určitě nebudeme schopni přijít s úplně novými aktuálními čísly v tom krátkém čase, který je, by nám tedy byl vyhrazen. Okay, well, thank you. Um, I think, uh, well was... Dobře, děkuji. Já nevím, jestli jste odpověděl na otázky, co se týče hodnocení dopadů. Já jsem navrhoval, že hodnocení dopadů, nebo výhody podle hodnocení dopadů, je potřeba dát dohromady na základě dopadu jednotlivých opatření. A já myslím, že jsme chtěli podrobnější analýzu těch stávajících čísel, ne novou analýzu. A to by nám umožnilo posoudit, která z harmonizovaných opatření opravdu mají nějaký podstatný dopad, co se týče navýšení dodávky zboží přes hranice spotřebitelů. A já myslím, že na to byl hlavně ten návrh zaměřený. A pokud vy, jak generální ředitelství Sanko, můžete s tímto pomoct, já myslím, že to bychom asi poprosili, teď už máme víc času. A také jsme si vyslechli od pana ministra, že belgické předsednictví se tomu chce věnovat chce s námi spolupracovat. Je tady také pan Endelhoff z belgického předsednictví a já ho vítám. Mnohokrát děkujeme za to, že jste mezi nás přišel. Takže András Šváb. Chcete něco říct na závěr? Abychom na dovolenou odcházeli plní nadšení s tím, že se nám podaří dosáhnout účinného řešení těchto obtížných problémů? Děkuji, pane předsedo. Já jsem si poznamenal šest věcí, mluvilo se tady o více věcech, ale na těch šest bych se rád omezil, abychom nemluvili příliš dlouho. K časovému plánu. Je pravda to, co jste říkal, že jsme se shodli na časovém plánu, protože kolegové říkali, že eh, ten návrh je tak nesrozumitelný, že na něj potřebujeme více času, ale já bych rád eh, pro protokol eh, konstatoval, že všichni stínoví zpravodajové jednomyslně souhlasili s tím cílem, že za belgického předsednictví, tedy do 15. prosince, eh, chceme dojít k rámcové politické dohodě. Eh, tedy eh, to nijak nerozměňuje naši ambice, naše ambice dokončit to do konce roku. Možná bych prosil, abyste to zapsali opravdu do zápisu, že všichni stínoví zpravodajové se na tomto shodli. Za druhé, k právnímu základu. Paní kolegyně Turon, eh, já jsem ještě nestřílel eh, ostrými eh, náboji. Já jsem říkal, že návrh komise i já navrhujeme 114 smlouvy o Evropské unie a Evropský soudní dvůr před, 15, před pěti lety, když se mluvilo o směrnici o tabáku, konstatoval, že minimální harmonizace členských států nestačí jako právní základ, jestliže se tam, eh, jestliže eh, nemáme approximating of laws. Eh, existují i jiné právní základy, nebyl by to žádný problém, ale v rámci právního základu článku 114 nemůž, si nemůžeme vybírat, kterou úpravu chceme mít. Pokud cílem je ochrana spotřebitele, převezmeme ji ze staré směrnice, tak ehm, bychom za základ zvolili články o ochraně ochraně spotřebitele ze smluv, ale samozřejmě můžeme pověřit naše právní služby, aby to ještě přeskoumali. Eh, harmonizace po kapitolách. Eh, to byl také váš návrh harmonizovat kapitolu za kapitolou. Eh, když se podíváme na konsolidovaný dokument, tak v článku 4 se říká, co má být základním principem. V článku 4 odstavci 1a, 1 1 D 1D, 1C, tam se říká, jaká má být úprava v jednotlivých kapitolách. Můžeme eh, se jaksi hádat nad každým písmenem, každým článkem, ale eh, jestli tím dosáhneme nějakého fundamentálního zlepšení toho textu, jestli, že to přesuneme z článku 1a do článku 2, eh, nebo z článku 1b do článku 4 a tak dále, to podle mého názoru z právního hlediska nemá vůbec žádný dopad, je to, jsou to jenom kosmetické úpravy, čili nechápu tak docela dobře, co jste navrhovala. To, co říkal pan kolega Rošfork, článku 4, eh, s tím souhlasím, pokud se to týká procesu. Samozřejmě harmonizace je proces a my bychom měli eh, sebe, spotřebitelské organizace i členské státy a všechny účastníky, kteří jsou eh, součástí tohoto procesu, zahrnout. Otázka je, co je cílem tohoto procesu procesu. E, cíl je buď dobrý nebo špatný, ale podle mého názoru změna e, stávajícího stavu v oblasti ochrany spotřebitelů má svůj smysl, jestliže vývoj povede ke sjednocení. E, v článku 4 není nic dobrého nebo špatného, tam se prostě a jednoduše říká, že bez ohledu na národní předpisy členské země mají v oblasti, nemají v oblasti sjednocených prvků nějakého vlastního variování. Je to jenom konstatování formální skutečnosti, právní skutečnosti a mm, je pravda, že členské státy mají různé tradice, ty e, tady prostě jsou, někdy jsou na překážku vnitřnímu trhu a my je nechceme všechny tradice odstranit touto směrnicí. A teď ještě k testu konformity, o kterém mluvil také pan Rošfor. Když se podíváme na článek 25, 26, 5b, 26, 5b na straně 73 anglického dokumentu, anglického překladu. Of national laws und so weiter. Und dann heißt es im zweiten pak se říká v druhé větě. Must be essential in order to protect consumers appropriately and must be proportionate and effective. Ich kann darin jetzt nicht já z toho nepoznám, jak členské státy eh, by nějakým způsobem eh, ničily svou dosa, své dosavadní předpisy. Důležité je, eh, že v článku 46a se říká absolutely necessary. O tom, k tomu se můžeme ještě vrátit, jestli je to správně ehm, přeloženo. Článek 26.5b je důležité ustanovení. Um, kde se, eh, ke kterému se vztahovalo i vyjádření Evropského soudního dvora, kdy se říká, že minimální eh, harmonizace dává určitý manévrovací prostor členským státům. Ano, ale ten eh, jak si nesprošťuje členské státy toho, aby respektovali principy jednotného, jednotného vnitřního trhu. Uh, moje předposlední připomínka reaguje na pana eh, Rošfora, který říká, že tady došlo k velkým změnám. O, mm, je, proto jsem vytvořil tu srovnávací tabulku, ale říkám k té tabulce, že vychází se srovnání komise, protože eh, komise ji vypracovala pro svůj, ke svému původnímu návrhu. Já jsem ji už jenom upravil ze svého hlediska eh, a podle mě můj návrh přináší méně změn změn nežli původní návrh komise. A proto eh, otázka hm, analýzy dopadů, eh, jak tady byla zmíněna, já si myslím, že tato směrnice je prvním krokem ke sjednocení, kdy bude následovat druhý krok, to nikdo neví, ale výhody toho posledního kroku budou právě takovými výhodami, které eh, hm, byly zmíněny v analýze dopadů komise. Čili já bych řekl, že raději uděláme menší kroky, ale zůstaneme v té linii, kterou Mm, zahájila komise. Děkuji kolegové a kolegyně za vaše připomínky, děkuji vám za podporu. Těším se na naše další setkání po letních prázdninách. Myslím si, že podkladů ke studiu máte dost. E, ještě bych vám e, rád mm, přidal odkaz na ten rozsudek o tabákovém zboží a mm, o e, právním základu, abychom po letních prázdninách čerství se opět sešli a doufám, že za belgického předsednictví předsednictví dojdeme k řešení. Děkuji. Good. Well, thank you very much. Mnohokrát děkuji Andrasi Švábovi za to, že vede tuto složitou a obtížnou práci a že nám to všechno tak jednoznačně vysvětlil. Paní Toren, vy jste chtěla něco říct na závěr? Krátce? Ano, já jsem se jenom chtěla něčemu vrátit, protože vy jste říkali, že jste měli problémy s tím, co jsem myslela o článku 4, a už jsme o tom mluvili. Takže já myslím, že to není spravedlivé takhle říkat. Nejde o to, kam to dát. To je ten nejmenší problém. Jde o to, jaký je základ této směrnice, a vy to víte. A taky jsme to mluvili na schůzce stínových zpravodajů. V tom smyslu, že bychom se měli pokusit na nějaké jiné modely a že vy to uděláte do příští schůzky. <clears throat> Takže já jsem chtěla říct jen tolik nám všem. Protože nebylo správné říkat to tak, jak jste to řekl. Ano, já s tím souhlasím. Jistě. A jak už jsem říkal předtím, výsledek byl takový, že chceme pokud možno dospět k dohodě o některých z těch strukturálních změn, které navrhujete. Chceme zjistit, jestli se na tom v podstatě shodneme, protože teď už máme jednoznačnou představu. I když je možné, že ne všichni souhlasí se vším, co si tak v tomto smyslu představujete. Nicméně toho druhého se pokusíme co nejvíc dohodnout na celkové strategii, na dalším postupu. A pak nám to všechno začne do sebe lépe zapadat. Samozřejmě, já jsem si jistý, že pozvete i komisi. Pozveme na tu schůzku i zástupce komise, pokud se tedy rozhodnete, že by to mohlo být dobré. Zvlášť pokud budeme mít nějaké údaje z toho hodnocení dopadu. Ano, samozřejmě, že to udělám, pane předsedo. Problém eh, článku 4 spočívá v tom, že máme různé cíle. Eh, chceme vyslat politický signál v tom smyslu, že sjednocení je hlavním cílem, eh, harmonizace je hlavním cílem, ale nejsou s ním spojeny žádné negativní dopady na minimální harmonizaci. Já jsem slíbil, že k tomu vypracuji nějaký návrh, ale já také neumím čarovat. Máme tady různé koncepty a už mm, ty rozdíly rozdíl mezi těmito koncepty, nějak vyhodnotit, eh, to mm, prostě není proveditelné. Já se k článku 4.1a ještě vrátím, eh, zapracuji tam eh, minimální harmonizaci jako princip, ale obávám se upřímně řečeno, že na konci tady zase něco řekne, že to není dost pozitivní, že musíme toho udělat ještě více a nakonec prostě stejně budeme muset udělat nějaký kompromis a strávit bavit i třeba o rozdílné názory. Kompromis takový, který by, se kterým by byli šťastní všichni, to prostě se mně nepodaří a, a před, no, to, na to chci upozornit již teď. Okay, well... Dobře. Já myslím, že to uzavřeme. Mnohokrát děkujeme Andrasi Švábovi a 2. září na tom budeme pokračovat. A máme tady ještě jeden bod, kolegové, tak zatím neutíkejte protože teď bychom chtěli přejít na rozpočet. To je také přípravná práce pro hlasování, které také proběhne 2. září. Takže mám velkou radost, že je tady naše zpravodajka paní Rýle. Seznámí nás se svým návrhem. Uvidíme, kteří stínoví zpravodajové tady jsou. Tady pan Van de Kamp, ano, mnohokrát děkuji. Je tady energetický pan Van de Kamp, paní Šaldemoze tady není, já nevím, kdo bude vystupovat za socialisty. Ví to někdo? Paní Steilerová. Pan Buzoj tady je. Pan Biden tady není. Pan Tranta Filidis tady není. Paní Lavinis tady není. Nicméně myslím, že máme kvorum. Takže paní Rule, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to bude krátké a koncentrované. Já bych eh, chtěla eh, informovat eh, poslance o jedné dobré novince, dobré zprávě. Poslední minulý týden jsme dostali od komise odpověď na naše návrhy o, mm, k pilotním mm, projektům a přípravným akcím. Pozitivní je, že Eh, naše přípravné akce v oblasti monitorování eh, z hlediska eh, spotřebitelské politiky, že tyto přípravné akce mm, komise vítá a že tedy s naším, náš návrh podpoří. Podpoří také pilotní projekt v oblasti fóra jednotného trhu, společného trhu, ale mm, je tady připomínka, k mm, bodu 20, kde komise říká, že e, tento bod již je pokrytý jinde a že máme každoroční zprávy, e, takže by to nebylo solvit a tak dále, takže by to nebylo nutné. Podle mě, e, já bych navrhla, abychom tento projekt zaintegrovali spíše do toho fóra jednotného trhu. Při přípravné schůzi eh, měli jsme přípravnou schůzku na 9. listopadu, na tu schůzi, která bude 9. listopadu a komise eh, byla téhož názoru, že bychom eh, tyto, tato témata měli propojit, zapojit více občany, aby to fórum jednotného trhu opravdu dosáhlo dobrých výsledků. Na tom si myslím, že se určitě shodneme rozhodneme, že nějakým způsobem zaintegrujeme nebo propojíme tyto dva návrhy, protože to samozřejmě bude eh, znamenat větší přínos eh, toho fóra jednotného trhu pro občany a spotřebitele. Také eh, máme omezené finanční zdroje, takže musíme myslet i z finančního hlediska na to, aby to bylo opravdu v zájmu spotřebitelů a občanů od konce, na přelomu týdne eh, jsem dostala také první reakce rady a pokud se podíváme na návrhy rady, tak musíme konstatovat, že došlo přesně k tomu, k čeho jsme se obávali, že návrhy komise byly seškrtány a to značně a velmi problematické je to, že platby byly velmi zredukovány a to samozřejmě má určité dopady na věci, které už se pomalu rozbíhají které teprve teď potřebují dostat financování. Jestliže už v této fázi došlo k seškrtání financí, tak se nám nepodaří ty akce udržet tak, jak byly naplánovány. Takže musíme opravdu se snažit společně s rozpočtovým výborem dostat eh, jaksi přimět komisi k tomu, aby, se, aby to financování přehodnotila. E, máme tady celou řadu dobrých návrhů. E, vy víte, že tento rozpočet e, v rám, byl schválen v rámci finanční krize a debaty o veřejných, veřejném zadlužení, která byla v poslední době mnohem složitější než dříve, takže je důležité si uvědomit, že naše návrhy se musí jak si si umístit v rámci možného, že naše návrhy jsou takovými návrhy, ze kterých budou evropští občané mít přímý prospěch. No, no, no krát děkuji. To bylo velmi jasné. A já myslím, že to, co souviselo s pilotním projektem, pan Van de tam k tomu něco dodal. Já myslím, že to všechno se vyplatilo. Potřebovali jsme to udělat včas a podařilo se to. Takže si poslechneme stínové zpravodaje. A potom také budeme mluvit o časovém plánu. Na závěr. Takže nejprve pan Van de Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, především chci poděkovat velice paní kolegyně Rühle za tento návrh zprávy a to přichází trošičku s bezpožděním, ale ano, konečně to tady máme. Celkově eh, mohu se přihlásit a vlastně podepsat to, co tady bylo řečeno. Nerozumím pouze jedné věci. Kdy se vyjádříme k tomu, co se děje v radě, čili k tomu můžeme nějakým způsobem eh, přispět. Pak mám ještě otázku k eh, časovému plánu. To by vlastně mělo být do 12. Eh, srpna, čili já nevím, jak to tady můžeme ovlivnit. Děkuji. Já myslím, že my si tady nemůžeme vybírat, pokud se termínu týče, my de facto musíme dodržet harmonogram rozpočtu jako takového. Proto budeme mít speciální zasedání 2. září, abychom tedy o tom mohli hlasovat. Čili skutečně je třeba se pustit do pozměňovacích návrhů eh, ještě dříve, než se rozejdeme na prázdniny. Já bych k tomu mohla něco navrhnout. Já samozřejmě vím, že eh, je to eh, velice těsné, a e, že tedy asi nebudeme očekávat, že lidé během dovolené budou se pročítat rozpočtem. Proto já jsem tedy navrhl, abychom se jako stínoví zpravodajové setkali 30. srpna. E, a jestliže se dohodneme na tom, že budeme tedy hovořit pouze anglicky, tak eh, se snad můžeme poradit o cílech našich pozměňovacích návrhů a možná, že tedy takto bychom tu práci zvládli, aniž bychom si příliš narušili dovolenou. A jinak eh, samozřejmě je možné potom eh, podávat ústní pozměňovací návrhy. Já tedy budu velice vstřícná vůči kompromisům. No a pokud se týče rady, to je ten problém. Ano, my de facto toto musíme dělat jaksi úplně z vody, poněvadž nemáme de facto ani eh, nebo neměli jsme na začátku ani návrh komise, teď čekáme na eh, vyjádření rady. To je de facto všechno dáno novými pravidly, my teď máme spolurozhodování a to znamená, že eh, my se ocitáme ve stranových podmínkách, na které nejsme zvyklí, to si musíme teprve osahat. No a pokud se týče čísel, eh, tak eh, my budeme o odpovědí z rady hlasovat potom 2. září a budeme mít také k dispozici už připravené své vlastní číselné údaje. No a samozřejmě, že musíme počkat nejdříve na výstup z rady, dřív to nepůjde. Yes, I mean, I understand. Ano, ano, já samozřejmě Eh, chápu, že tato čísla se nám dostala teprve eh, v pátek. A já tady skutečně děkuji za váš návrh, eh, to nám pomůže. Paní Styler? Děkuji, pane předsedo, a já bych chtěla poděkovat naší zpravodajce paní Rühle. A já si myslím, že tady můžeme mnoho věcí podpořit, například dvojku, to je ta standardizace, legislativa, také bod číslo 3. To se hovoří o obchodních činnostech, to je také záležitost, která se často eh, zanedbává, nebo třeba iniciativa Solvit. Otázka je, nakolik můžeme podpořit Solvit, to je taky organizace, čili tady skutečně to je třeba zcela jasně vykolíkovat je to velice důležitá věc, aby tato firma, respektive tato organizace eh, měla prostředky, které potřebuje. Opět otázky společného trhu, to je velice důležité zdůraznit. A bod 6, tady je bod proti eh, pašování a podvodům. To je skutečně velice důležité. A potom bod číslo 8, pokračování eh, současných probíhajících studií a přehledů o spotřebitelích a trhu. To je skutečně velice důležité. Já si myslím, že vy jste se skutečně dotkla všech těch klíčových problémů a já se skutečně velice těším eh, na to hlasování 2. září a děkuji vám za odvedenou práci. Ano, děkuji, pan Busoj. Děkuji vám, pane předsedo. Zaznělo tady už mnoho, takže já to eh, řeknu velice stručně. Eh, především eh, vítám to, co řekla paní Rühle ve svém stanovisku, ve své práci. A já plně souhlasím s tím, že bychom měli pokračovat projektem tržního fóra, měli bychom to zase posunout kousek dále. Komise se k tomu vyjádřila velice pozitivně. My jsme vlastně absolvovali už přípravné zasedání, kde zazněla eh, velice střícná slova. Tady nevím, jak by to mělo být s tím druhým pilotním projektem o zdrojích nespokojenosti, to bychom mohli spojit s tím tržním eh, Eh, fórem. Eh, já bych tomu chtěl ještě říci, že pro Solvit tentokrát nemáme speciální položku pro Solvit. Já si myslím, že Solvit je velice důležitý, jako bývalý zpravodaj se ho velice zastávám. My jsme bohužel eh, v loňském roce zapomněli přidělit mu vlastní rozpočtovou položku a já bych byl velice rád, by se nám to podařilo napravit pozměňovacím návrhem. No, já vím, že ten kalendář je velice těsný, eh, nemůžeme si tady volit naše vlastní termíny, ale já věřím, že to zasedání koncem eh, srpna nám dopomůže ke konsenzu. Eh, podobně, jak se to stávalo už v minulých letech, my jsme, respektive v minulém roce, podařilo se nám vždy v tomto výboru dosáhnout silného konsenzu. Ano, děkuji. Já bych také ještě k tomu rád řekl několik bodů jako předseda. Myslím, že toto je mimořádně vyvážené stanovisko vzhledem eh, k těm tlakům rozpočtovým, kterým tady eh, čelíme. My máme eh, zodpovědnost za poměrně malou část rozpočtu, ale myslím si, že s těmi penězi můžeme skutečně velmi prospět ekonomice my zde hovoříme o eh, výhody pro celý společný trh, což je eh, velice důležité, zejména v době, kdy se šetří všude, kde to jde, čili bychom skutečně měli maximalizovat možnost přístupu na tento trh a eh, pomoci tam, kde možná lokální trh stagnuje. Já si myslím, že je důležité, aby pokračovala dosud úspěšná opatření. Měli bychom zajistit, abychom na tom všem stavěli a budovali. Já myslím, že tady eh, můžeme spoléhat na podporu. Eh, mohla by tedy paní zpravodajka to uzavřít eh, potvrzením časového harmonogramu a tak dále. Možná jenom stručně k panu Buzojovi. Já bych skutečně byla ráda, kdybyste podala pozměňovací návrh k Solvitu. Já určitě to podpořím, zapracuji do kompromisu, to určitě žádný problém není. 30. Eh, myslím, že se nám podaří dosáhnout poměrně rychle k dohodě eh, o hlasování potom druhého, čili já myslím, že skutečně e, i vůči tomu rozpočtovému výboru tady můžeme vystupovat e, s velkou, e, se, se šiklavanými řadami, čili tady s tím si můžeme počítat. Děkuju. Right. So... Dobře, takže stínové, stínové zpravodové se sedou 30. dořeší pozměňovací návrhy. Máme tady také lhutu. Dostanete podrobné údaje těch rozpočtových položek co nejdřív pro pozměňovací návrhy. Já myslím, že zástupce komise tady není, co se týče nějakých odborníků na rozpočet, takže komise nám k tomu neřekne nic. Takže vám mnohokrát děkuji, Heidi Rühle, za to, že jste jako vždy věci přistoupila velmi efektivně a těšíme se na dobrý výsledek, až se sejdeme 2. září. Tím se dostáváme na konec dnešního programu, trošku dřív, než jsme plánovali. Ještě bych vám připomněl, že výbor se sejde zítra v 10.30 a vyslechneme si pana Busoje, bude to stanovisko o uplatňování komunitárního práva a pak tady budou mít prezentaci důležité studie. Pan Živa jako zpravodaj to má na starosti, jde o účinku reklamy na chování spotřebitelů a pak budeme mít krátké zasedání zítra odpoledne ve 3 hodiny o evropské standardizaci a budeme mít také na pořadu jednání stanovisko pana Panceryho o občanském právu, komerčním právu a tak dále. A to bude všechno před letními prázdninami. Koordinátoři, pokud tady jste, sejdeme se zítra v 9 hodin. Také v této místnosti. Takže se těším na setkání s koordinátory. Zbytek uvidíme v 10.30. Zasedání uzavřeno.